Dear colleagues, basically we have uh, colleagues. Vážení kolegové, eh, máme zde vlastně dva druhy kolegů a sice eh, z národních parlamentů a z Evropského parlamentu. Já eh, zasedám na této delegaci už od doby, kdy jsem byla europoslankyní za Řecko. Čili to už je pár let. A já myslím, že to, že máme určitý vliv na, na to, hodně tedy souvisí s tím, e, že se snažíme udržovat intenzivní vztahy s NATO, e, mezi Evropskou unii a NATO. A samozřejmě e, je to také na úrovni členských zemí. A snažíme se také řešit Eh, řešit problémy interparlamentárně, což někdy je jediná možná cesta. Jménem eh, naší delegace bych chtěla přivítat eh, místo předseda Evropského parlamentu pana Paskua, který je velmi zkušeným poslancem v oblasti zahraničí a obrany. Kromě toho, že je držitelem doktorátu politologie, Eh, je eh, nám velkou ctí, že zde máme eh, místo předsedu, který je takto aktivní. Já samozřejmě vítám všechny poslance, kteří se účastní tohoto, této akce. Máme zde 20 poslanců ze 14 zemí a chci poděkovat panu Alimu Eh, také eh, místo předsedovi, eh, který vlastně navrhl, přišel s touto myšlenkou uspořádat tuto akci. On je tady z Itálie a samozřejmě členské země, které jsou jak součástí EU, tak NATO, tak samozřejmě je zajímají výzvy, které se také objevují v oblasti Středozemního moře a celkově to souvisí s naší bezpečností. Je třeba říci, že eh, naše vztahy jsou vynikající. My těchto eh, posilujeme bezpečnost naší občanů tím, že eh, podporujeme transatlantickou solidaritu. A je třeba ocenit eh, úsilí eh, našich členů. Eh, také mnozí členů našeho parlamentu se účastní tohoto, této práci v našem shromáždění a ještě jednou bych chtěla tedy poděkovat Paulovi Alimu. De facto my se snažíme být v současné době viditelnější než dříve. Evropská unie a NATO čelí novým výzvám konvenčním i hybridním od státních aktérů i nestátních aktérů. De facto eh, máme problém s ostrahou hranice, jak na východě, tak na jihu a jsou to hrozby, které jsou globálního charakteru, čili vyžadují si společný postup. My potřebujeme eh, rozšířit strategické partnerství, eh, zajistit kompatibilitu mezi našimi prostředky a samozřejmě jde také o zabránění duplikací různých akcí a struktur. To znamená, že usilujeme také o efektivnější vynakládání prostředků. A proto je tedy důležité nadále posilovat spolupráci EU a NATO, což eh, určitě zazní na červencovém samitu NATO, jehož se opět budeme účastnit. Očekává se, že bude podepsána nová společná deklarace EU, NATO. A myslím, že je třeba e, poskytnout e, našim spojencům pocit opravdu bezpečí, čili opět e, znamená to nepřipustit duplicity. Což je tak trošku Eh, mm, iniciativa ze země, která je v první eh, frontě a eh, také je nejvíce ohrožena. Pokud se týče našeho jazykového režimu, tak tady máme mnoho jazyků dneska, francouzštinu, němčinu, italštinu, nizozemštinu, angličtinu, řečtinu, španělštinu, švédštinu, češtinu, polštinu, chorvačtinu a černohorštinu. Takže já chci poděkovat všem těm, eh, kteří jsou eh, dnes s námi. No a samozřejmě nyní jsme tak trošku napjatí, eh, jak to dopadne se stavováním vlády v Itálii. No a mm, přejeme vám, přejeme vám všem nejlepší. Pan Paul Ali. Děkuji, Eva, Evo, za tento úvod a, a za to, že jste dnes naší hostitelkou. Jak jste řekla, eh, jednou z priorit mého předsednictví je eh, posílit eh, vztahy mezi, tím, mezi parlamentním shromážděním Evropské unie a také to znamená posílení vztahu s Evropským parlamentem, za což tedy také děkujeme panu předsedovi Tajanimu. Je to příležitost ukázat, jak důležitá je spolupráce mezi parlamentními institucemi. Já neustále říkám, že parlamentní eh, diplomacie je silným nástrojem, který doplňuje diplomacii vládní. A eh, samozřejmě já jsem velice rád, že zde eh, vidím takovou skupinu eh, zákonodárců ze zemí Evropské unie, ze členských zemí NATO. A děkuji také panu Seranovi, generálnímu tajemníku, za to, že se eh, k nám připojil. Také ženevské středisko bylo Eh, důležitým eh, prvkem našich vztazí mezi eh, parlamentním na to Evropským parlamentem a také v dalších aspektech. Spolupráce mezi NATO a EU je nyní mm, jaksi řízená či poháněna těmi výzvami, které tady se objevují poslední čtyři roky se týká teroristických útoků, migrační krize, eh, dalších hybridních útoků, eh, různý vývoj na, eh, v různých teritoriích a také okupace určitých teritorií ze strany ruské okupace. My tedy chceme pokračovat v té koncepci NATO, její součástí je stabilita Evropy. Tomuto prostředí se musí přizpůsobit jak NATO, tak Evropská unie. Hovoří se tady o nových úkolech, nových věcech a snažíme se nacházet eh, řádné eh, odpovědi tím, že vytváříme také nové nástroje. Domnívám se, že jakožto poslanci jsme povinni chápat nejenom kontext, ale také hodnotu navrhovaných řešení. Můžeme mít politickou vůli, ale potřebujeme eh, demokratickou podporu, aby eh, toto úsilí mohlo pokračovat i v tom měnícím se politickém ovzduší v Evropě. Eh, řešit bezpečnostní výzvy znamená to, že všichni spojenci a partneři k tomu musí nějakým způsobem přispívat poněvadž žádná organizace to sama v sobě nevyřeší. Evropská unie a NATO eh, jsou eh, přirozenými bezpečnostními partnery. Máme 22 společných členů, máme společné hodnoty a máme mnoho společných strategických zájmů. Jak všichni víme, v poslední, tedy v minulosti, e, narůstal skepticismus o tom, e, nakolik by NATO a Evropská unie měly spolupracovat. Nicméně já se domnívám, že globální strategie EU, ve které NATO e, hraje roli úhelného kamene evropské bezpečnosti, začíná chápáním toho, že evropské e, země a NATO e, mají pouze e, jednu, abych tak řekl, sadu sil. My teď jsme na začátku nové éry spolupráce mezi EU a NATO a chystaný summit to určitě zdůrazní. Mám zde několik klíčových eh, oblastí, kde mm, máme silné ambice na posílení spolupráce. Tyto iniciativy eh, těm se musí dostat eh, maximální podpory a proto jsme také všichni tady. Naše setkání spolupráce Národních parlamentů a parlamentu EU je jasným znamením Eh, pokroku eh, po Varšavském samitu. Zhruba za měsíc eh, se šéfové státu a vlád NATO sejdou zde v Bruselu a bude to významný summit, jak řekl na našem jarním zasedání v Varšavě pan generální tajemník Stoltenberg. Já doufám, že dnes se nám podaří vyslat jasný signál na podporu toho hlavního cíle, eh, tím, že se potvrdí eh, důvěryhodnost a pevnost eh, svazku NATO. Silnější spolupráce EU a NATO je zásadním součástí úpravy přístupu Obor organizací. Eh, to přizpůsobení nám pomůže nejenom přežít, ale také zvládnout eh, jakékoliv další výzvy, které usilují o to, aby nás rozdělili eh, či oslabili. Musíme demonstrovat a budeme demonstrovat oddanost principu mnohostrannosti multilateralismu v této těžké době. A já doufám, že debaty a rozhodnutí, která padnou v oblasti společné bezpečnostní politiky v Evropě, budou také eh, cestou, jak posilovat eh, silnější, posilovat tedy Evropskou unii. Pokud si uvědomíme, že máme společnou hranici, kterou musíme společně hránit, eh, pak to znamená, že také uznáme, že v z těchto hranic žije společenstvím národů, které nejsou tak úplně nezávislé a od sebe oddělené. Vzhledem k politické situaci v Evropě potřebujeme demonstrovat jednotu v této eh, situaci rostoucího populismu, mm, nejistoty a nestability. Vidíme, eh, jak populisté zneužívají migrace, korupce a další faktorů k oslabování EU a NATO. Eh, takto nestabilita se projevuje už v několika zemích Eh, dokonce i v tradičně stabilních zemích, jako je Německo, Španělsko, Itálie nebo Slovensko. No a otázka je, jak bude vypadat příští Evropský parlament. Neměli bychom v žádném případě eh, dovolit, aby naše partnerství bylo oslabováno různými názory, které samozřejmě máme, to na to musíme pamatovat. Takže já děkuji za pozornost a přeji vám všem plodný seminář. Thank you for your excellent... Děkuji za vaše skvělá slova. My jsme tedy z Řecka, z Itálie, což jsou země, kde strach lidí z neznámého a bezpečnost hrají klíčovou roli pro výsledky našich voleb. Takže si myslím, že zodpovědnost for jako je tato je velmi vysoká. A ráda bych zde převítala také místo předsedu Evropského parlamentu pana Pasku, který je pověřen vztahy s multilaterálními subjekty, jako je třeba NATO, ale je aktivní v celé řadě věcí. Nedávno vydala zprávu parlamentu o vztazích EU a NATO a také pracuje na stanovisku Evropského parlamentu o rychle se rozvíjící spolupráci a novém rámci. Pane předsedo, já vás prosím o vaše úvodní slova a děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji. Jako na velkém koncertu jsme tady, abychom připravili publikum na hlavní zpěváky, kteří nastoupí hned po nás. Ale jak jsem slyšel Evu, která říkala, že jste ze středomorských zemí, Itálie a Řecko, to mě připomnělo takový vtip, že letělo letadlo z Moskvy a přistávalo v Budapešti a byla tam důležitá sovětská delegace a když se otevřely dveře a oni se nadechli a řekli Mediterána. Takže my jsme také středomorská země. Je opravdu velmi dobré, že se vidíme nejen na těch konferencích, výročních konferencích, ale i při těchto příležitostech. Jménem předsedy Antonia Tajányho vítám parlamentní zhromáždění na to do Evropského parlamentu. I pro mě je to zvláštní okamžik vzhledem k tomu, že rumunská delegace předsedala této delegaci, nebo tedy parlamentnímu zhromáždění v letech 1996 až 2000. Je to velmi důležité pro dobré fungování aliance toto parlamentní schromáždění. Chtěl bych upozornit na název našeho setkání. Nové hrozby a jejich řešení v nové éře spolupráce EU-NATO. Tyto nové hrozby se objevují ve, chvíle, ve chvíli, kdy dochází spíše k reaktivaci starých hrozeb Například ta agrese, která nás združila v uplynulých čtyřech, pěti letech. Když reagujeme na nové výzvy a hrozby, nesmíme zapomenout na ty staré a na jejich amalgamaci s těmi novými. Pokud jde o zprávu o společné bezpečnostní obrané politice z roku 2016, tak prostředí je méně předvídatelné a je nebezpečnější. Máme hybridní i konvenční hrozby od státních i nestátních aktérů z jihu a z východu a ovlivňují členské státy různě. Ohrožují mezinárodní pořádek a hodnoty, které hájí západní demokracie. Po zahájení nového sloganu v roce 2013 na bezpečnosti záleží se začala připravovat globální strategie z roku 2016, kterou Evropská unie přijala. Kromě posílení mezivládní spolupráce a aktivaci klauzule PESCO Lisabonské smlouvy, vytvoření Evropského obraného fondu, financování výzkumných programů a obraného programu. Teď vytváří nové paradigma, především přístup ke společným prostředkům, které poskytuje Evropská komise na projekty v oblasti vojenské spolupráce. Jejich rytmus se zrychluje. Evropský parlament byl vždycky v čele těchto snah. A jsme rádi, že nás, náš hlas má konečně konkrétní dopad. Přirozeně ne všechno co požadujeme, jsme dostali například, eh, jsme požadovali Evropskou bílou eh, knihu o obraně, nebo jsme chtěli, aby ten náš podvýbor dostal statut plného výboru. V roce 2017 ve zprávě společné bezpečnostní obrané politice se zmiňují věci, na které se pořád ještě nereagovalo, ale čas ještě pořád běží. Evropský parlament chtěl vždycky posilovat spolupráci mezi Evropskou unii a NATO vítá přijetí společné deklarace obou organizací, i když NATO je vojenská aliance a EU ne. My se můžeme navzájem doplňovat, sdílíme stejné hodnoty v zájmu mezinárodního míru a bezpečnosti. Ve zprávě o vztazích mezi EU a NATO, který jsem sepsal a který kolegyně zmínila, jsem také říkal, že se těšíme na nové prohlášení o vztazích EU a NATO, které bude přijato na příštím summitu. Pokračování a rozšíření stávajících úsilí mezinárodní spolupráce v oblasti obrany, průmyslová spolupráce v oblasti vojenského průmyslu, Evropský technologický, Evropská technologická základna a podpora neevropských států, kteří jsou strategickými partnery. To je také velmi důležité. Já vždy říkám, že doufám, že se nám bude i nadále dařit eh, odvádět dobrou práci na transatlantické úrovni. A když to budou i jiné oblasti, bude poměrně rozumné zachovat něco, co nás tak dobře bránilo po tak dlouhou řadu let. Děkuji. Well, actually, I... Myslím, že jediný způsob, jak dosáhnout míru, jak ho udržet, je zachovat to, v čem jsme byli úspěšní. Žádnou jinou možnost nevidím. Děkuji vám za vaše skvělé poznámky, také za vaši práci a za podporu vztahu mezi EU a NATO je těžké pracovat na různých dokumentech zároveň, protože to samozřejmě není jediná oblast vašeho zájmu a je opravdu velmi důležité mít aktivní poslance a aktivní místopředsedy, což není vždy ten případ, jak víte, a vyžaduje to velké osobní angažmá. Děkuji. A teď bych uvedla první bod na pořadu jednání dnešního odpoledne. A vzhledem k tomu, že zástupce generálního tajemníka tady zatím ještě není, ale je na cestě, tak vám dám slovo na úvod. Je mi velkým potěšením přivítat skvělého řečníka Pedra Serana, který je zástupcem generálního témníka pro společnou bezpečnostní obranou politiku a reakci na krizi v Evropské službě pro vnější činnost. Takže i on je ze Středomoří, takže teď jsme tady tři. Čtyři se mnou s tou kvalifikací, kterou jsme dostali od našich sousedů. Skvělý diplomat a také velký bojovník za partnerství EU-NATO. Pane Saranovi, jste hodně pracoval v oblasti reakce na krizi já bych řekla, že v podstatě probíhá neustálá krize. Teď tedy máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vidím, že můj drahý přítel a kolega, zástupce generálního tajemníka na to právě dorazil, ale my vás ještě necháme se v klidu posadit a já teď tedy přednesu svou prezentaci. Je pro mě velkým potěšením a ctí, že zde mohu být s vámi a vystoupit eh, po té, co zde hovořili skvělí kolegové, kteří velmi podporují vztah eu na to. Já bych rád vzdal čest eh, zprávě, kterou eh, vypracoval Johan Pasku o vztazích mezi EU a NATO. Myslím si, že je to velmi důležitá zpráva, která svědčí o významu tohoto vztahu a která nás pozbuzuje v našem dalším úsilí v této oblasti. Jak říká název tohoto panelu, jde tedy o společné řešení nových hrozeb. A já bych řekl, že tyto nové hrozby více zblížily NATO a EU, než tomu bylo v minulosti. A to je i na straně Evropské unie. My vytváříme svou společnou bezpečnostní obranou strukturu, protože tyto nové hrozby nás k tomu nutí, abychom v Evropské unii nabrousili své zbraně a abychom si uvědomili také, že chceme-li být úspěšní, musíme více pracovat s našimi partnery a mezi nimi vyčnívá právě NATO. Musím poděkovat také zástupci generálního tajemníka Rosie Mollerovi i jeho dalším spolupracovníkům, protože naším cílem není jen tedy eh, chránit bezpečnost našich občanů. Naše spolupráce je zároveň obohacující. Silnější Evropská unie je dobrá pro NATO a silné NATO je dobré pro Evropskou unii. To je věta, která to všechno dobře schrnuje. Tím, že posilujeme své nástroje, posilujeme také na to. Myslím, že to zde zaznělo už mnohokrát a z úst vysoké představitelky Mogherini i generálního tajemníka NATO. To se právě snažíme zavádět do praxe. A klíčovým prvkem a výchozím bodem pro naši společnou práci bylo společné prohlášení, které zde už bylo zmíněno z Varšavy. kde byl také přítomen předseda Evropské komise, kde byly identifikovány oblasti pro spolupráci jejich sedm. Identifikovali jsme celkem 74 akcí, které musíme v těchto oblastech zrealizovat, ale nejde jen o těch 74 akcí. Myslím, že je to mnohem širší. To, co teď máme, to je proces neustálého angažma, zapojení a je to proces, který bude pokračovat. Většina z těchto akcí se sama nevyčerpá. Jsou to akce, které nás jen spojily, abychom usilovali o realizaci společné agendy. Myslím, že Rose i ostatní o tom hovoří jako o kulturním řetězci, že my společně pracujeme a teď je to každodenní realita, každodenní spolupráce NATO a EU. Kdyby se Evropská unie nepustila do vytváření svých vlastních obraných a bezpečnostních kapacit, tak by byla pro NATO méně užitečná. Ovšem my se společně snažíme dosáhnout větší bezpečnosti našich občanů. Jednou z věcí, o které usilujeme, je posílení obraných kapacit našich členských států. Je to také klíčový cíl NATO, ty 2% výdajů jako cílová částka. Myslím, že před dvěma samity se o tom hovořilo ve Walesu. Na naší straně to má jinou podobu ale myslím si, že finální podoba tohoto úsilí je PESCO, permanentní struktura pro spolupráci. A tam jsou závazky. Více tedy vynakládat eh, prostředků, dělat to společně a také je využívat. Takže to jsou ta klíčová slova, klíčové závazky. A také ta permanentní struktura pro spolupráci obsahuje tedy obecné závazky a specifické projekty, které umožňují přetavit politickou vůli do praktických projektů v terénu. Je zde také bezprecedentní angažmá ze strany Evropské komise. Financuje výzkum v této oblasti a projekty. V nových finančních výhledech doufáme, že to bude 1,5 miliard eur. To znamená, bude to tedy podpora, podpořeno také finanční kapacitou a také revizní mechanismus, který nám umožní identifikovat, zda děláme pokrok nebo ne, a identifikovat také další možnosti pro spolupráci. Jádrem je identifikace toho, co chceme vyprodukovat a to je rozvoj, nebo tedy plán rozvoje kapacit. Jeho nejnovější verze bude přijata koncem tohoto měsíce a to také probíhá v úzké spolupráci s plánovacím procesem NATO. Je zde tedy celá řada požadavků, které jsou identifikovány jak na úrovni EU, tak na úrovni NATO. A to povede k těm mechanismům, které jsem popsal, a ty naše mechanismy také budou sloužit cílům a účelům NATO. Kdyby se nám alespoň toto podařilo, bylo by to velmi pozitivní ku prospěchu všem. Ale my jdeme ještě nad rámec toho všeho. Chceme čelit těm hrozbám především z východu a jihu a je zde jeden společný klíčový prvek. Pokud jim chceme čelit, tak potřebujeme mobilitu, musíme být schopni přesouvat své síly. A zde tedy znovu máme společné úsilí EU NATO v oblasti vojenské mobility. Vy tomu možná říkáte nějak jinak, ale teď mě to nenapadá. Taky tomu říkáte vojenská mobilita. Skvěle. Ale myslím, že jste tomu dříve říkali jinak. Poznámka z pléna bez mikrofonu. V každém případě vojenská mobilita, tohoto termínu se budu držet, to je jeden z našich vlajkových projektů ve spolupráci EU-NATO. EU toho hodně přináší, protože můžeme pomáhat při rozvoji infrastruktur v členských státech Evropské unie, ale zároveň můžeme také pomoci s regulatorními a procedurálními otázkami, jako jsou celní formality, e, doprava zboží pro vojenské účely a tak dále. Takže je zde opravdu široké úsilí, které může Evropská unie vynaložit, aby napomohla vojenské mobilitě v rámci EU i za jejími hranicemi. To bude velmi užitečné i pro NATO. A v tomto smyslu se díváme nejen na tu obrovskou práci, kterou NATO už v této oblasti odvedlo, v oblasti vojenské mobility, což urychluje ten náš proces, ale také se díváme na vojenské požadavky, které budou identifikovány teď koncem měsíce a budou pravděpodobně přijaty v Radě pro zahraniční věci a obranu. To bude tedy společná rada. To jsou tedy oblasti, na kterých společně pracujeme. A dále hovoříme o těch druzích hrozeb, jimž čelíme, hybridní hrozby to jsou hrozby, které jsme identifikovali už před několika lety. Tady musíme posílit svoji spolupráci. Z těch 74 akcí, které jsem zmínil, se 20 týká právě hybridních hrozeb. A tady podnikáme celou řadu kroků. Vytvořili jsme centra excelence v Helsinkách, kde pracujeme jak NATO, tak EU. Zasedáme v představenstvu Kromě toho jsme vytvořili také hybridní fúzní buňku, která pracuje ve spolupráci se spravodajskou a bezpečnostní divizí na to. Takže pracujeme paralelně a koordinovaně. Máme tedy paralelní koordinovanou analýzu, o kterou se dělíme se členy. Myslím si, že v oblasti hybridních hrozeb máme před sebou ještě dlouhou cestu. Toto je jedna z klíčových otázek, na které můžeme také spolupracovat. Hybridní hrozba. To je právě oblast, kde můžeme nejvíce společně pracovat, abychom lépe pochopili povahu těchto hrozeb, tak také zvyšujeme svoji spolupráci ve cvičeních. Měli jsme paralelní a koordinované cvičení minulý rok. Poprvé Teď to bude naopak, bude to v listopadu, tentokrát pod vedením EU, je to mobilizace celé Evropské unie, není to jenom SVČ, máte 15 generálních eh, ředitelství Evropské komise, které se mobilizoval ze všech eh, geograficky relevantních oblastí, také humanitární, eh, zdravotní, dopravní, energetické, prostě Celá komise je mobilizována, včetně našeho mechanismu pro řízení krizí v Evropské unii. Připravujeme se na toto cvičení. Bude to založeno na hybridním scénáři a bude tam i ten kybernetický prvek. Jak víte, to je to nejnebezpečnější, čemu v současné době čelíme. A to hlavní cvičení povede Evropská unie. Pak zde bude tedy podporné, cvičení ze strany NATO a to nám znovu pomůže pochopit, jak reagujeme na tyto hrozby, jak můžeme lépe společně reagovat na tyto hrozby. Další oblasti spolupráce, budování kapacit našich partnerů. My s nimi pracujeme v pilotních zemích, Republika Moldova, Moldovsko, Tunisko, Bosna a Hercegovina i další zemi. Ukrajina, Jordánsko, Gruzie. Můžeme se společně také zaměřit na to, jak můžeme společně pomoci v Iráku. Jsme tedy angažováni v celé řadě oblastí, také eh, ve středním středomoří. Máme také operaci Sofia, operaci Seagard. Zaměřujeme se také na další potenciální akce v oblasti námořní bezpečnosti. Nová témata, která zkoumáme, jedno z nich je horizontální a bude pokrývat všechny aktivity. To jsou ženy eh, v míru a bezpečnosti budeme mít workshop o metodice v této oblasti mezi EU a NATO. Bude se to týkat právě žen, míru a bezpečnosti v září a potom boj proti terorismu. Většina těch hrozeb, kterým teď čelíme, souvisí právě s terorismem. První dialog o boji proti terorismu mezi personálem NATO a EU proběhl minulý týden a zaměřoval se především na operace týkající se teroristických hrozeb, spolupráce globální koalice boji proti ISIS a vytváření kapacit v partnerských zemích. Tady jen uvádím jisté highlighty. Mnohé z nich budou figurovat ve třetí zprávě o pokroku při implementaci společné varšavské deklarace bude to prezentováno v krátkosti a dostaneme další informace jak ze strany NATO, tak ze strany EU ještě tento týden v závěrech Rady. Těšíme se na další vývoj těchto vztahů, nejen prostřednictvím dalších akcí. Myslím si, že to, co máme na stole, eh, implementovat, to už bude velký kus práce, ale po Evropské radě a v souladu se summitem NATO v červnu bude pravděpodobně vydáno další společné prohlášení předsedou Evropské rady, předsedou komise a generálního tajemníka NATO, což ještě zvýrazní tento velmi důležitý vztah a zvýrazní klíčové úspěchy zvýraznit to, co můžeme ještě společně udělat do budoucna lépe a dá to tedy nový impuls tomuto společnému úsilí. Tak tedy vypadá současná situace. Rozumí se samo sebou, že přitom plně respektujeme klíčové principy otevřenost, transparentnost, autonomie postupu, reciprocita, inkluzivita a respekt ke specifickému charakteru bezpečnostní obrané politiky ve všech členských státech v Evropské unii. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste mě pozvali a děkuji Rouzovi za, Rose za práci, kterou jsme tedy odvedli společně a děkuji také za to, že Evropská unie podobě SOVČ bude nadále usilovat o další rozvoj těchto tak důležitých vztahů. Uh, tak eh, to byla opravdu spousta informací, to je neobvyklé mnoho, děkuji. Tak eh, a já eh, teď přivítám naší další řečnici, paní Rose Gettemüller, která je náměstkyní generálního tajemníka na to a je eh, vynikající diplomatkou a zároveň eh, silnou zastánkyní eh, partnerství mezi EU a NATO, pochází ze Spojených států a má tady značnou, značný objem zkušeností. Takže je podstatné, že tady máme někoho, kdo dohloubky rozumí problematice bezpečnosti a obrany. Eh, takže já vám tedy eh, bezpředně dávám slovo, abychom potom měli dost času na otázky. Prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně, a já si velice vážím příležitosti, že zde mohu dneska s vámi být na stejném podiu jako můj druh ve zbraní Pedro Serrano. S ním tedy spolupracujeme velice úzce Eh, odvádí spoustu práce a také vám eh, to řekl mnoho, takže já k tomu jenom dodám pár bodů. Možná by vás mohly zajímat eh, další podrobnosti k tomu chystanému samitu NATO v polovině července plus něco dalšího ke spolupráci EU-NATO. Já musím říct eh, na začátek, že eh, já si velice cením eh, toho skvělého týmu zde na úrovni Evropské unie, která je v každodenním styku s našimi zaměstnanci v centrále NATO. A musím říct, že mezi EU a NATO skutečně máme e, výborné vztahy. To začalo tím summitem e, ve Varšavě. E, teď máme nějakých přes 70 bodů, na kterých chceme spolupracovat. Čili musím říct, že to je docela plodné, je to docela plodné období naší spolupráce. Eh, já bych eh, se možná zastavila u pohledu na to, na spolupráci na to eu Pedro to vlastně už řekl. Obě organizace mají podobné či dokonce společné bezpečnostní výzvy, k jimž musí čelit. 94 eh, obyvatel Evropské unie jsou zároveň eh, občany zemí NATO, takže to tu vyplývá ten eh, velký přesah. Důležitý bod je, že ani NATO, ani Evropská unie eh, nemají k dispozici všechny nástroje k tomu, aby si poradili se stávajícími bezpečnostními výzvami. A dohromady se výborně doplňujeme a to je dobré, abychom nestráceli ze zřetele. Varšavská deklarace eh, vyzvala k vytvoření eh, nový, nové podstaty, mm, nové základy tého, to, této spolupráce. A já to nebudu procházet eh, celé, nebudu opakovat všechny ty projekty, o nich hovořil Pedro, ale jenom zdůrazním to, co vlastně řekl, to, co je podstatou a jaké tady máme priority. A já chci zejména zdůraznit, že eh, pracujeme na eh, výzvách hybridní války, vojenská mobilita a to, co je mi blízké, bezpečnost eh, žen. Všechny tyto body jsou velice důležité a samozřejmě v nacházejícím období se tím budeme zabývat. Také bych chtěla ještě zdůraznit to, že pro nás je velice důležité zapojovat parlamenty ve všech zemích Evropské unie a NATO. To de facto zdůraznil náš generální tajemník minulý týden, eh, vlastně minulé pondělí. V Varšavě se sešli, se sešlo shromáž, parlamentní schromáždění státu NATO a pan Stoltenberg to zde řekl. Eh, rovněž eh, opakovaně v výboru v zahraničním a v podvýboru pro bezpečnost v Evropském parlamentu eh, co zdůraznil a pro nás je velice důležité, že můžeme takto hovořit právě před členy parlamentu. Podpora Evropského parlamentu eh, umožňuje spolupráci mezi NATO a EU a my si to velice vážíme. Jens Stoltenberg také opakovaně, opakovaně zdůrazňuje podporu rozvoje eh, evropské obrany. A my jsme přesvědčeni, že eh, silná evropská obrana je důležitá pro Evropu, Evropskou unii a i pro naše spojenectví. Eh, de facto jde o sdílení nákladů, sdílení té zátěže, což je tedy ostře debatované téma, ale myslím, že je to také prostředkem pro eh, propojení transatlantských vazeb. Generální tajemník zdůraznil tři body. Eh, on vlastně hovořil o třech principech, které jsou podle nás důležité v evropské obraně. Za prvé, silnější evropská obrana musí být doplněn, doplněkem úsilí na to, nikoli jeho eh, duplikováním. To bylo Eh, jasně řečeno, zaznělo to i zde, takže de facto zde eh, se shodujeme s pohledem Evropské unie. Eh, národy de facto nemohou tady čelit různým vzájemným konkurenčním požadavkům ze strany NATO a ze strany EU. Za druhé, síly, které vzniknou z iniciativy EU, by měly být také k dispozici NATO. My si nemůžeme dovolit, eh, abychom měli dvě eh, separátní eh, půly schopností, to prostě nejde a je třeba toto velice pečlivě mít na paměti. No a dále silná evropská obrana musí v maximální možné míře zahrnout také evropské partnery, kteří nejsou součástí NATO nebo EU. E, ty rozhodovací procesy e, jsou tady velice rozdílné a oddělené a my to uznáváme, ale spolupráce je nutná. K těm posledním, nebo k tomu poslednímu bodu bych ještě dodala, jak to řekl generální tajemník, je, že NATO má členy eh, nejenom v Evropské unii, ale jsou to tedy členové od jinut a eh, oni se hodně účastní obrany Evropy. Eh, Spojené státy a Kanada posilují svoji vojenskou přítomnost zde v Evropě a myslím, že na tom summitu v červenci to uvidíme. A po té, co eh, odejde eh, Velká Británie, eh, pak spojenci, kteří nejsou členy EU, budou nebo ponesou 80 obranného rozpočtu na to a budou tedy řídit tři až čtyř, tři ze čtyř bojových skupin ve východní části aliance. Eh, ještě eh, jednou tedy eh, k té deklaraci. Předsedové Stoltenberg, Juncker a Tusk chtějí podepsat deklaraci o 74 návrzích. Brzy toto bude zveřejněno a Ono z toho eh, vyplyne to, že eh, těch úkolů je mnoho a času málo. Nicméně ta společná deklarace by nás měla jaksi provádět eh, tím procesem a je to důležitá perspektiva. K tomu samitu. Hlavním soustředím toho samitu bude to, Eh, jakým způsobem eh, nej, co nejefektivněji eh, využívat našich síl. A bude se to týkat po Baltii a Polska, ale taky jde o to, abychom byli vysoce mobilní. Což se týká také pohybu sil přes Atlantik. Takže my očekáváme, že dojde k posílení, k lepší přípravě a k vojenské mobilitě. Eh, toto se určitě dozvíte eh, také od eh, generála Jana Broxe na příštím zasedání a jeho se tedy budete moci potom ptát na podrobnosti. Já samozřejmě na to také budu odpovídat, ale on toho ví daleko více. V našich debatech, debatách se taky objeví pojem Rusko. Já očekávám, že bude zopakován ten duální přístup k Rusku. Bude to na jedné straně odstrašení a obrana, na druhé straně dialog a dialog. Odstrašení a obrana, to musí být jasný signál, že kdykoliv se budou porušovat mezinárodní pravidla, mezinárodní právo, tak to bude mít následky Dialog je nutný, protože chceme řídit své vztahy k Rusku. Eh, my jsme v tomto dialogu už eh, něco udělali. Minulý týden, minulý čtvrtek jsme měli setkání na to Rusko. Eh, chceme s tímto dialogem přispět k předvídatelnosti vztahů a posílení bezpeč... vzájemné bezpečnosti a to se týká zejména případných vojenských nehod a incidentů, eh, které v současné době jsou eh, pravděpodobnější, eh, zejména v oblastech přímé linie styku sil NATO a Ruska. Stabilita v našem sousedství, to je další důležitý bod, druhý důležitý bod samitu NATO. Na to má mnoho sousedů a každý z nich má své svou speciální situaci. Ukrajina, eh, Gruzie, Západní Balkán, eh, Tunisko, Irák a tak dále. To jsou oblasti, kde na to funguje. A my zde poskytujeme například výcvik místních sil, eh, praktické, praktická politická podpora a tak dále. Čili i zde to je důležitá oblast eh, spolupráce s Evropskou eh, unii a máme s některé projekty, jak řekl Pedro, například s Jordánskem a Tuniskem, to je velice důležité. Já vítám také pilotní projekty, projekty eh, které fungují na, s Bosnou a Hercegovinou. Debata o modernizaci bude reflektovat skutečnost, že bezpečnostní prostředí je eh, náročnější, vlastně prostě náročnější od konce eh, studené války. Eh, na to musí se přizpůsobit a také posílit svoji obranu. Tím se to musí přizpůsobovat také struktura velení. Nejdůležitější patří tedy k atlantické eh, velitelství v Norfolku ve Virginii a logistická podpora eh, v Německu. Podstatné, abychom byli transparentní, agilní, efektivní a fungující jako eh, spojenectví. Prostě na to Eh, tedy když byste se podívali na, té nové, na ty nové budovy, tak ty jsou vlastně takovým nějakým stělesněním transparentnosti. Je tam obrovská centrální agora a eh, další prostory. Eh, v podstatě chce, chtějí tyto nové budovy vysílat signál transparentnosti a zároveň bezpečnosti. No a v neposlední řadě, už jsem to zmínila, to je sdílení, eh, sdílení nákladu a zátěže. To je samozřejmě velké téma ve Washingtonu pro americkou vládu a my eh, také eh, v centrále na to se tím zabýváme. Pokud se týče eh, tedy prostředků, které jsou tomu věnovány, tak opět eh, budeme trvat na tom, abych mm, se plnil ten cíl 2% HDP na obrané náklady. Bylo to také opakováno v Walesu v roce 2014. Znamená to, že potřebujeme, aby, potřebujeme tyto prostředky, aby na, to, na to bylo akceschopné Eh, tady ten vývoj je pozitivní, eh, čím dál více spojenců eh, se blíží těmto dvěma procentům. V roce 2014 tu ten limit 2% plnili pouze tři spojenci, letos by to měli, mělo být 8 a mm, další země se také vyvíjejí tím směrem. To bude jeden z primárních, jedno z primárních témat na našem summitu v létě. To je důležité. Eh, v roce 2019 eh, bude NATO 70 let, čili bude to strategický rok pro NATO. A de facto je důležité, abychom to oslavili tím, že ty hlavní cíle, že se budou vyvíjet dobrým směrem. Takže to bude velice důležitý summit zde v Bruselu eh, v polovině července. To je všechno. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám za to, že jste mě dnes přijali. Já opravdu si toho vážím a těším se na další debaty, paní předsedkyně. Děkuji vám. Well, thank you so much. Děkuji. Jsme velmi rádi, že jste si našla čas vystoupit před poslanci a informovat nás o stavu naší spolupráce a plánovaném dalším rozvoji. Já myslím, že zde bude spousta otázek, takže teď bych ráda dala slovo zájemcům ze strany mých kolegů. Kolik otázek budete mít? Takže já si zaznamenám až zájemce o položení otázek. Vidíte, spustili jste tady velkou diskuzi. Nejdříve kolega z Portugalska, pan Miranda Kalia. Prosím. Takže dáme dvě, tři otázky a potom eh, vám dám prostor na odpověď. Děkuji. Chci přivítat spolupráci mezi EU a NATO, která se dobře rozvíjí v posledních dvou letech. Blíží se bruselský summit EU-NATO a má otázka je, jak můžeme využít eh, této schůzky na nejvyšší úrovni, abychom dali naší spolupráci větší ambice, kde vidíte také největší překážky a limity pro tuto spolupráci. A druhá otázka. Na bruselském summitu NATO bude přijat jižní balíček ze strany aliance. EU také hodně pracuje v této oblasti. oblasti naší společné bezpečnosti. Co mohou obě organizace společně udělat, aby vytvořili kapacity v partnerských zemích a jak by mohly zvýšit jejich odolnost? Děkuji za tuto otázku. Sezbírám ještě pár dalších a potom dostanete několik odpovědí. Kolega z Lotyšska. Děkuji, děkuji oběma řečníkům. Když mluvím za Lotyšsko, tak my velmi podporujeme obě dvě organizace. Obě jsou zásadní pro naši budoucnost, budoucnost Evropy i budoucnost Spojených států. Spolupráce je tedy zásadní. Když hovoříme o nových hrozbách, jedna z hrozeb, které čelí Evropa, je vnitřní hrozba. Extremismus, populismus, stává se to i na politické úrovni a je to také ovlivňováno vnějšími silami. Jsou zde dvě organizace, které, když budou spolupracovat, Evropské centrum excelence v Helsinkách a také Centrum pro strategické komunikace NATO eh, v Rize. Nevím, jestli můžete zajít do detailů, do jaké míry tyto dvě organizace spolupracují a jak je můžete podpořit, protože obě dvě čelí té vnitřní hrozbě, která ohrožuje možná Evropskou unii více než NATO jako celek. Jak zde bylo zmíněno, příští rok máme volby, a tedy evropské volby, ale v Evropě máme po každé, nebo každý měsíc prakticky nějaké volby. A často se stává, že se dostávají do politických pozic lidé, kteří sice byli demokraticky zvoleni, ale kteří právě podporují tento extremismus, populismus. Děkuji a nyní pan Tanok z výboru AFET Evropského parlamentu, také tedy z Velké Británie, takže vy jste tak trochu na půl cesty mezi EU a NATO. Já jsem byl místo předsedou delegace před dvěma parlamenty. Teď už jsem téměř 20 let eh, evropským poslancem a jsem konzervativcem, eh, který chtěl zůstat v Evropské unii, takže taková zvláštní menšina. 8%, nebo 80% výdajů na obranu v rámci NATO bude neseno neevropskými zeměmi po Brexitu, když už tedy Velká Británie nebude členem EU. Nevím, jestli je to hrozba, ale určitě to bude výzva, pokud jde o dynamiku v oblasti bezpečnosti na našem kontinentu. Budeme mít jenom Francii, která bude členem Rady bezpečnosti OSN například. A také eh, to bude poměrně velká díra v evropském rozpočtu, asi 15 miliard eur ročně, které musíte někde najít, jestli to bude Německo nebo nevím, to se ještě uvidí ve víceletém finančním rámci. V každém případě a Evropský obraný fond, což je nová iniciativa, doufáme, že tedy nebude ovlivněn Brexitem, ale pak máme také Evropský rozvojový fond, ten bude určitě ovlivněn Brexitem. takže to bude mít eh, dopady i dlouhodobé. Ovšem eh, zjevné je také Trumpovo prohlášení, které se týká celé na ocel z Evropy. To může vyvolat eh, obchodní válku. Clo se také uplatňuje na Kanadu. jeden z ministrů Velké Británie se postavil na evropskou stranu. Říkal, že Evropská unie je naším největším spojencem, jak v bezpečnosti, tak i v obchodě. Takže doufám, že se to bude nějakým způsobem řešit. A to by bylo důležité z hlediska spolupráce. Já myslím, že po této otázce už nemohu dát prostor dalším otázkám, takže teď máte slovo vy. Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak to byl spíše komentář než otázka, ale souhlasím s tou vaší poznámkou, že se odehrávají opravdu zajímavé, podivné věci. K té důležité poznámce o tom, co zavádí USA pod záminkou bezpečnosti. Náš eh, ministr obrany měl jisté velmi zajímavé důležité poznámky, které se týkaly té tarifní celní války, ke které teď dochází. A Prý je to otevřeno k jednání. To alespoň z toho vyplynulo. V každém případě uvidíme, jsou to velmi závažné záležitosti a zdá se, že budou mít eh, velmi závažné dopady. Já si ale myslím, že ty jeho poznámky jsou poměrně důležité. Možná to vy posoudíte jinak, když si je poslechnete, ale já si myslím, že on naznačoval, že je tam ještě prostor k diskuzi. Další otázky. Náš portugalský kolega se ptal na hlavní překážky a limity spolupráce. Tady se těším na to, co k tomu řekne Pedro. Já si myslím, že část eh, je způsobená těma mnoha každodenními zodpovědnostmi, které obě organizace v každém případě mají. Takže částečně je to také otázka lidských zdrojů potřebných k tomu, aby bylo implementováno všech těch 74 návrhů, začínáme dosahovat skvělého pokroku u projektu, na které poukázal Pedro. Myslím, že se skutečně ubíráme dobrým směrem u všech z nich, ale Některé z nich se budou muset vrátit zpět do fronty, protože nemáme dost zdrojů, dost lidských zdrojů jejich implementaci. To je tedy podle mě ta nejdůležitější věc, kterou musíme vyřešit. Skutečně zajistit, že budeme schopni realizovat všech těch 74 návrhů postupem času. Další věc, a já jsem o tom hovořila ve svém úvodním proslovu, spolupráce oblasti obrany, kterou rozvíjí EU, odpovídá třem principům. Já je nebudu opakovat, ale z hlediska na to je to velmi, velmi důležitý soubor principů. který bude ovlivňovat pokrok v evropské oblasti obrané spolupráce. Já jsem hověři, hovořila o stabilitě. Ten balíček pro jich, eh, to je součást eh, toho celého souboru úsilí na podporu stability aliance. A to je oblast, kde NATO a EU už teď dělají některé věci společně, ale myslím, že my v NATO budeme schopni rozvíjet naši práci pouze pokud budou obě dvě instituce, obě dvě organizace spolu úzce pracovat. My máme svůj soubor nástrojů, ale nemáme všechny nástroje k dispozici, takže musíme spolupracovat, abychom měli plnou sadu nástrojů a ekonomická a rozvojová spolupráce, to je věc, kde na to vlastně nesehrává žádnou roli, takže musíme být opravdu efektivní ve spolupráci s našimi partnery ve Středomoří, na Blízkém východě, v Africe, v Severní Africe. A tady je tedy skutečně důležité spolupracovat s EU, aby to, o co se snažíme, mělo nějaký dopad. Chceme vytvářet instituce, vytvářet kapacity, budovat kapacity, ale potřebujeme k tomu i další aktivity a ty jsou v oblasti ekonomické a rozvojové pomoci. Lotyšský kolega. Ráda ho tady znovu vidím. Setkali jsme se v Rize na mé poslední cestě. Nové hrozby. Myslím, že je velmi důležité zaměřit se na takzvané hybridní či asymetrické hrozby. My v NATO jsme o tom diskutovali na úrovni Severoatlantické rady, což je náš nejvyšší rozhodovací orgán. Budou to i nadále pro nás velmi důležitá témata, jimž se budeme zabývat. A... Ale teď už se vytváří stá znalostní základna. A je pravda, že ta dvě centra v Helsinkách a v Rize, tedy hybridní centrum v Helsinkách a to naše centrum v Rize nám pomáhají chápat ten problém a chápat eh, jeho podstatu. Já myslím, že jakmile to lépe pochopíme, protože nás to zaskočilo, to, co se tedy děje v těch našich volených orgánech. Teď, když začínáme chápat hloubku problému, tak se k němu můžeme lépe postavit. Když jsem byla v Rize v únoru, tak jsem toto centrum navštívila a opravdu na mě udělalo velký dojem to, jak se k tomu postavili, jak můžeme předcházet těm útokům na naše demokratické systémy, vnitrostátní systémy a určitě bude užitečné využít jejich eh, znalostí. Znovu se těším na to, co k tomu řekne Pedro. Hybridní centrum eh, v Helsinkách eh, se teprve rozjíždí, má před sebou ještě velký potenciál, ale komunikace mezi Helsinkami a Rigou je dost dobrá. Já předpokládám, že se budou spíše doplňovat ve své práci, než aby se dublovali. Pedro Serrano, teď máte slovo vy. Děkuji. Já překvapivě souhlasím téměř se vším, co řekla paní zástupkyně generálního tajemníka. K tomu komentáři od britského poslance k Brexitu a k tomu, že jsme o tom nehovořili. Spojené království to řeklo velmi jasně. Spojené království opouští Evropskou unii, ale neopouští Evropu ani Evropskou obranu a bezpečnost, protože to, co je v zájmu v této oblasti v zájmu Spojeného království, je i v zájmu EU. To znamená, že i nadále bude spolupracovat eh, s Evropskou unii v oblasti obrany a bezpečnosti v zájmu EU i v zájmu Spojeného království budou uzavřeny jisté dohody. Naše politika byla vždy otevřená nejen pro Evropskou unii jako takovou, ale na podporu ostatních i ve spolupráci s ostatními. Takže to byl vždycky otevřený projekt, je tady prostor pro další spolupráci s Velkou Británií, se Spojeným královstvím, které pořád ještě považujeme za součást naší rodiny. K těm limitům a překážkám. NATO a Evropská unie mají různé odpovědnosti. To je uznáno i ve smlouvě o Evropské unii, která uznává roli NATO jako organizace zodpovědné za společnou obranu členských států, které jsou tedy členy NATO. To je velmi jasné a myslím, že všichni začínáme nebo vycházíme z této perspektivy k těm třem hlavním principům, které zmínila Rose. Myslím, že mnohé z nich jsou poměrně nekontroverzní. A ve skutečnosti jsme vždycky říkali, že všechny kapacity, které budou rozvíjeny, nejsou evropskými kapacitami, ale kapacitami členských států. Takže je na členském státu, aby rozhodnul, co udělají s těmito kapacitami. Takže to, co se rozvíjí v rámci EU, může být použito členskými státy v rámci NATO, v rámci OSN či jiných koalicí. To si myslím, že je velmi jasné. A k té neduplikaci, já myslím, že o tom už jsme hovořili. Hovořili jsme o té nepotřebné duplicitě, protože někde mohou být oblasti, kde potřebujete jisté kapacity, kde je nutno zajistit, aby Evropská unie měla nezbytnou autonomii, aby mohla jednat eh, o samotě, pokud to bude potřeba. Znovu tedy není to srovnatelné, pokud jde o mise, které každý z nás má. I my provádíme různé akce operativně za Evropskou unii. Pokud jde o zapojení neevropských spojenců, tak eh, musím říci, že my máme stejný zájem o zapojení nečlenů na to do práce, kterou realizujeme. A tady přechází ke slovu reciprocita, vzájemnost. Všechny tyto principy podle nás nejsou kontroverzní a určitě nejsou překážkou naší společné práce. ale naopak. Eh, myslím, že je můžeme podpořit důležité, abychom nadále vysílali jasný signál ohledně toho, jak vypadá ta naše spolupráce, aby zde nevznikl prostor k, ke špatným, nesprávným interpretacím. To by mohlo poškodit obě organizace, mohlo by to také poškodit bezpečnost našich občanů. Je důležité vyslat jasný signál ohledně toho, jak pracujeme společně ku prospěchu obou organizací. Myslím, že máte pravdu, Rose. Část eh, našich problémů spočívá v lidských zdrojích. Máme jich nedostatek, abychom implementovali všechny akce, na kterých jsme se dohodli. A parlament je dobré místo, kde o tom hovořit, eh, protože vy se budete dívat na naše rozpočty a určitě budeme potřebovat eh, navýšení lidských zdrojů, abychom mohli implementovat to, co je třeba udělat jak ve spolupráci s NATO, tak obecněji v bezpečnostní a obrané politice. A konečně k hybridní hrozbě. Jak eh, říkala Rose, to hybridní centrum v Helsinkách eh, teprve začalo. Je to velmi neformální rámec, který usnadňuje výměnu názorů, informací mezi experty. Je to místo, kde se může schromáždit eh, a analyzovat spousta znalostí, poznatků. Jednou z klíčových věcí je, jak říkala Rose, prevence a tady Evropská unie byla velmi aktivní, pokud jde o odolnost a máme řadu nástrojů, vy jste zmiňovala ty nástroje, my máme i v Evropské unii spoustu nástrojů na zvyšování odolnosti, ale u hybridní hrozby je klíčová analýza toho, co se děje a propojení všech těch bodů, abychom mohli vůbec identifikovat, že je zde potenciální hrozba. Musíme být schopni identifikovat, eh, možná i veřejně, a přijmout potřebná opatření. Zase bude se jednat o opatření nejrůznějších druhů. A tady se musí spojit obě dvě organizace, síly obou organizací, aby byly efektivnější ve své reakci. Děkuji. A hned dáme prostor dalším dotazům. Dva, tři dotazy z publika. Pane Aitine, vy máte tedy otázku, vy jste z Turecka, takže zůstáváme ve Středomoří. Já navážu na otázku pana Karinče. Vnitřní hrozby ale já to mu rozumím trochu jinak než eh, můj kolega z Lotyšska. A odpovědi mě neuspokojily, protože já bych chtěl rozvést jinou stránku této otázky. Vnitřní hrozbou rozumím především takové věci, jako je rasismus, xenofobie, islamofobie, populismus. Tato hrozba pochází od z Evropanů samých, ne z hybridních útoků od někud jinut. Protože se postupně vzdalují od hodnot, které dělají Evropu Evropou. tak jak ji známe. A toto vzdalování dělá z Evropy potenciálně katastrofální místo. Z Evropy, která byla bezpečným přístavem, bezpečným místem. Takže já bych se rád zeptal, jaká opatření by EU a NATO měly přijmout proti těm potenciálním vnitřním hrozbám? Děkuji, to je velmi zajímavá otázka. Tak ještě náš kolega Konka má otázku. Děkuji. Má otázka je určená Rose Gotemeller. Je zjevné, že v Ukrajině na Ukrajině, která je teď eh, z velké části součástí eh, Ruska. Je to tedy veliká hrozba a tam by právě mohlo být eh, testováno to odstrašování, už je to vlastně testováno a je to znepokojivé, protože Rusko rozvinulo hybridní taktiky, které budou bude těžší proti nim bojovat než proti těm tradičním. Já bych chtěl také upozornit na jadernou složku ruské agresivní politiky. V praxi Rusko má integrovanou pozici, která kombinuje tradiční i jadernou složku i ve cvičeních. V uplynulých dvou desetiletích byla jaderná složka politiky NATO ve stínu. Já samozřejmě nechci říct, že třeba využijte jaderných sil v této chvíli, ale rád bych slyšel, jaké jsou schopnosti čelit jaderné hrozbě v naší alianci a jak reagovat na tu novou ruskou doktrínu. Děkuji. Dalším kolegům dám slovo v dalším kole, ale teď bych dala slovo i Paulovi Alimu, aby mohl reagovat nebo aby mohl položit svou otázku. Já mám dvě otázky. První se týká toho jižního okraje. Myslím si, že je to společná záležitost. V Evropské unii vidíme, že migrace ovlivňuje nejen Italii, Itálii, eh, Řecko nebo Španělsko, ale promítá se i do Německa, Polska a dalších zemí. Není to jenom problém terorismu, ale i migračně uprchlické krize. Na to podle mě přijalo skvělé rozhodnutí. A má otázka je, jak tato nová struktura, kterou na to vytvořilo, může být plně spuštěná a jak může lépe spolupracovat s Evropskou unii, protože cílem této struktury není starat se o vojenské záležitosti, ale pochopit kořeny, příčiny problému, které se odehrávají v Africe a Evropská unie je v tom velmi aktivní. Takže otázka je, zda je možno zlepšit spolupráci také, pokud jde například o cvičení regulačních sil v Africe a tak dále. A druhá otázka se týká západního Balkánu. Západní Balkán je v srdci Evropy a nestabilita je tam pořád ještě velmi vysoká, především v Bosně a Hercegovině. Tady máme kolegy ze Srbska, z Černé hory, což jsou stabilnější země, ale obecně ta situace, pokud je o vnímání na to vnímání Evropské unie, je tam eh, dost nejistá. Co si myslíte o situaci tam? Historicky v mnoha zemích v regionu došlo k tomu, že se nejdříve staly členy NATO a potom členy EU, ale v některých případech to teď může být naopak. Takže jaký je plán, pokud je o spolupráci NATO a EU na západním Balkáně? Paní Ketomiller, myslím, že to bylo dost otázek pro tuto chvíli. Skvělé otázky, děkuji. turecký kolega. Otázka se týkala rasismu, xenofobie. Říkáte, že ty hybridní metody, pokud jsem vám dobře rozuměla, že k ním přímo nepromlouvají. V NATO začínáme rozvíjet velkou analytickou práci v této oblasti. Bude to předmětem diskuze i na summitu v červenci. A zaměřujeme se na hybridní metody. A hybridní metody, věřte mi, to není nic nového. Nejstarší hybridní metodou eh, je trojský kůň. Ale možná ještě dávno předtím eh, už bylo něco takového známo. Cílem je rozbít jednotu mezi spojenci a zasít nedůvěru, podkopat systém. V mnoha společnostech jsou problémy, včetně mé vlastní země. Já tady nejsem jako americká diplomatka, jak víte, ale jako mezinárodní úřednice, která pracuje pro NATO, ale mohu říci, že i v mé zemi vidíme spoustu takovýchto problémů. Ale ty hybridní metody vyostřují tyto problémy s cílem rozdělit země, rozdělit společnosti a potom to vede k trendům, které mohou oslabit a poškodit i mezinárodní právo, takže tomu věnujeme velkou pozornost v tomto konkrétním kontextu v NATO. Některé z nich jsou propagandistické metody, které nemají hned vojenské či bezpečnostní dopady, ale bojíme se, že by mohly časem mít bezpečnostní a vojenské dopady. Takže tomu věnujeme velkou pozornost a budeme to tak dělat i do budoucna. Taky se mi líbí, jak to popisujete, že se postupně vzdolujeme od svých hodnot. To je, myslím, velmi přesný popis. Měli bychom především zvyšovat své povědomí o těchto metodách, hledat cesty, jak jim předcházet. To byla i součást té rady. Nedovolte konspirančním teoriím, aby se začaly šířit aby se začaly objevovat eh, a aby měly efekt eh, sněhové koule, aby se valily efektem sněhové koule. Musíte reagovat, musíte reagovat už eh, předem. A je to těžké, protože máme takovou propagandu v současné době, kde se využívá různých zdrojů, kdy se využívají tweety a další zprávy takto generované. Souvisí to s tím, že musíme pochopit ten fenomén, pochopit mechanismy, které jsou využívány a potom musíme udělat všechno, abychom byli vždy o krok napřed a abychom byli v první linii obrany. Všem proto se musíme opravdu zaměřit na jiné cesty, jak tento problém řešit. Zatím tedy nemám dokonalou odpověď, ale mohu vám říci, že to uvědomění tady je a že se snažíme tento problém řešit. Jednu věc, kterou tady zmíním a zmínil ji i Pedro, to je odolnost. To je dnes opravdu velmi důležité. Odolnost vůči kybernetickým hrozbám. Naše společnosti musí být připraveny a schopny řešit kybernetické hrozby. To znamená odolnost. Ale je zde i určitý tedy aspekt společnosti a to je odolnost vůči eh, zavádějícím informacím. To je aspekt, eh, který opravdu bych velmi uvítala i ve spolupráci s EU. Evropská unie se velmi zaměřuje na reakci na hybridní hrozby a vy máte náskok před NATO, takže my se také učíme z těch vašich procesů a metod. Jsem ráda, že vás tady vidím po cestě do Turecka v lednu. Jak víte, já bych mohla dlouze hovořit o obradě proti jaderným zbraním, protože to je má praxe, ale musím říci, že ty jaderné obrané kapacity naší aliance jsou silné a nedotčené. Hodně rozhodnutí je v současné době přijímáno ohledně získání nové generace platform F-25. To je kapacita, která umožňuje v nejhorším případě nést jadernou střelu. A to je samozřejmě jen součást celé záležitosti, protože my máme silný tým, který je vyškolen ve spolupráci s USA také Velká Británie a Francie. Každá z těchto tří zemí hraje jinou roli, ale nejdůležitější je dívat se na to jako na celospektrální problém. My jsme se na to dívali i z hlediska těch hybridních hrozeb, asymetrických hrozeb. v žargonu na to jsou to hrozby z článku 5, kde budou přijímána rozhodnutí, pokud jde o útok na člena aliance, který, vyžádá, který si vyžádá pomoc aliance. Na Varšavském samitu před pár lety jsme přijali rozhodnutí, že kybernetický útok může být také relevantní pokud jde o článek 5, že může vést k rozhodnutí podle článku 5. Je to tedy velmi se rozvíjející scénář hrozeb. My se snažíme pokrýt opravdu celé spektrum. Pokud jde o jadernou hrozbu a reakci na jadernou hrozbu, tak si myslíme, že reakce na jaderný útok, že to je věc, která je opravdu velmi vzdálená. My se musíme zaměřovat na kapacity, na všech oblastech, ale šance, že bychom měli opravdu jaderný útok, je opravdu velmi, velmi malá. Připraveni být musíme, ale jsou to zbraně, a to chci zdůraznit, zbraně hromadného ničení. My musíme být připraveni, ale měli bychom si uvědomit, že jsou to zbraně, které budou použity jen v extrémně nepravděpodobném případě. Oh, Mr. Ali, I'm sorry. Ještě pane Ali, omlouvám se. Já jsem se nechala unést tou jadernou otázkou. K té jižní oblasti, to je opravdu velmi důležitá nová struktura, kterou teď v Neapoli budujeme Budeme o tom hovořit také na našem červencovém summitu. Je to podle mě velmi dobrá platforma pro další spolupráci mezi NATO a EU. Očekává se, že to bude facilita, která spojí nejen vojenskou expertizu, ale také civilní. Členové NATO, kteří budou chtít přispět eh, třeba z akademické oblasti, budou mít třeba odborníky na Blízký východ, eh, kteří nám pomohou eh, s analýzami. Já si myslím, že je to skutečně skvělá platforma pro spolupráci mezi NATO a EU. A vnímám to jako opravdu skvělou novou kapacitu, na kterou se budeme zaměřovat. Chceme, aby byla plně připravena a funkční. Je to také důležité téma pro to naše setkání v červenci. A odpověď pana Srana. Myslím, že se můžete navzájem doplnit. Byla hodně otázek i na vás. Rose has, has said on, uh, Tak eh, k tomu eh, řekla Rose, když něco doplnit eh, k té, mm, tomu ohrožení hodnot, tak samozřejmě Eh, my jsme experti na obranu a bezpečnost, takže z tohoto hlediska můžeme také odpovědět. Eh, pro mě je důležité jasně říct, jaké jsou ty externí dimenze, které mohou vést k xenofobii. To je vlastně eh, vysvětlování těch hrozeb. Xenofobie v podstatě to nikdy nemůže být odpověď na cokoliv. Proto my tedy musíme eh, de facto vysvětlit náš alternativní pohled na hybridní situace a říci, eh, jak my to všechno vidíme a jak na to reagujeme. Xenofobie v žádném případě nemůže být odpovědí na ty hrozby, které občané vnímají. Čili to je takový důležitý kus práce, který je třeba odvést. Pokud se týče jaderného odstrašení, tak to, k tomu nebudu říkat eh, nic, eh, rousy na to expert. Ale já bych eh, řekl, že důležité je, aby protižci nebo protivníci věděli, eh, jaké máme cíle a jaké máme nepřekročitelné limity. A já si myslím, že eh, jasnost, jasně formulované výsledky a cíle, to vždycky prostě pomáhá k vyjasnění situace. Co se týče jihu, bez pochyby eh, tady všichni máme co dělat eh, při reagování na množství výzev. A eh, také je otázka, jak, nebo ukázat, jak jsme připraveni spolupracovat mezi EU a NATO. Rous už to řekla dříve. Tady je třeba mít určité portfolio, čou kombinaci instrumentů. A e, je třeba e, také pamatovat, e, že tady musíme mít prostě jedno, jed, jeden zásobník sil a, a nástrojů, čili tak je k tomu třeba přistupovat. Také my pomáháme určitým zemím a de facto situace je taková, že eh, veškerá pomoc, která se poskytuje, je ta, která je vítaná, která je žádaná. Čili eh, stále máme co zlepšovat a hledat, jak to můžeme dělat lépe a zároveň musíme tedy eh, rozširovat spolupráci. Co se západního Balkánu týče, tak já myslím, že tady je eh, to celkem jasné z hlediska Evropské unie a eh, agendy eh, samitu NATO. Ten sami se samozřejmě bude zabývat ve západním Balkánem, budou tam partneři západního Balkánu, čili to bude velmi klíčové, protože řada západně balkánských zemí se do NATO již přidala a nebo se na to chystá. Ale samozřejmě eh, máme tady eh, agendu, která je kompatibilní a navzájem se podporujeme. Eh, děkujeme. Čili hovoříte o rozširování na to, nikoli o exitu z NATO, to je dobře. Nyní pan Lekroa z Belgie, pan Neves z Portugalska. Děkuji paní předsedkyně, já budu mluvit francouzsky. Já byl jsem velmi příjemně překvapen tím, co říkal pan Serano před chvílí, který hovořil o Evropě obrany, což není v rozporu s projektem a akcemi to, ale někdy vlastně se to může od toho oddalovat. A vy jste měl tu odvahu, že říkáte, že i když jsme spojenci a přátelé již dlouhou dobu, tak mohou být mezi námi určité rozdíly, rozdílné zájmy, rozdílné přístupy, které se zcela neschodují. Nicméně jsme také hodně hovořili, paní Miller to také vysvětlila, že je mm, velice důležité posilovat spolupráci mezi NATO a Evropskou unii a hodně se zde zmiňovala kybernetická ochrana právě v rámci přípravy na tuto konferenci. Já jsem si přečetl ten dokument, který je velice dobře zpracovaný ostatně který zpracovalo parlamentní schromáždění, pa, sekretariát, tak je tam tisková zpráva Evropského parlamentu z 16. května 2018, zcela nová tedy, čerstvá, která vysvětluje, že potíže, na které narážíme na evropské úrovni v oblasti ochrany proti kybernetickým hrozbám, je to, že je zde velké rozštěpení národní, jednotlivých národních strategií. Takže Evropská unie má skutečně nepopíratelnou roli, která hraje, aby vytvořila základy určitého posílení interní spolupráce, ale také externí vnější spolupráce s NATO, kde je určité know-how, významné znalosti a zkušenosti. A rád bych tedy věděl, jaké iniciativy by konkrétně mohly být provedeny na této úrovni. Také bych chtěl poznamenat, já neznám stanovisko na světové úrovni, ale vím, že v Evropě a zejména v mé zemi máme někdy nedostatky tady těchto odborníků v těchto oborech, analytiků v kybernetické oblasti, v oblasti kybernetické kriminality a tak dále. Takže jaké jsou možnosti zlepšit ty synergie? tu spolupráci, protože konstatuji, že se někdy soustředujeme a já nejsem zrovna ze země, která je dobrým šákem, co se týká procenta HDP, který se tedy přiděluje do rozpočtu na to. Nicméně se mi zdá, že někdy ty synergie, zejména v rámci zesílení spolupráci, mohou být doplňkové a může to dokonce přinášet zajímavou přidanou hodnotu. A víme, že tedy se vedou striktně rozpočtové debaty a přestože Evropa roste, tak čelí určitým obtížím z rozpočtového hlediska musí také přijmout rozhodnutí, pokud jde o rozpočet. Takže rád bych věděl, jak vnímáte nebo jak byste, co byste radili v oblasti posilování synergií v oblasti kybernetické obrany, jak vidíte spolupráci s NATO v této oblasti a na to, jak zase vidí tuto spolupráci v Evrop- s Evropskou unii a ukončím svůj poměrně dlouhý příspěvek tím, že bych se chtěl zeptat, jak jsme na tom svůlí, kterou zde vyjádřili evropští poslanci, na schůzi komis výboru při zava, co se týká zavádění tohoto evropského týmu rychlého zásahu v oblasti kybernetické bezpečnosti, který by právě mohl rychle reagovat a využívat těchto synergií. A chtěl bych poděkovat a poblahopřát kolegům z Evropského parlamentu, kteří právě díky této práci ve výboru Eh, tedy odvádějí to, co od nich občané, co od nás občané očekávají, takže skutečně bravo a blahopřeji. Děkuji. Ano, eh, jsme vlastně v Varšavě viděli tuto zprávu o kybernetické bezpečnosti a to byl vynikající dokument, eh, který vyšel z parlamentu. Tak a ještě jednu otázku. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji taky paní eh, Gottenmüller a panu Rodriguezové, eh, že nám přišli odpovídat na otázky. Já mám tři otázky, které mají jedno společné. A tím je ta zásadní snaha o vyjasnění koncepce. Za prvé, Eh, pan eh, předseda Pasku zhruba před hodinou řekl, že NATO je vojenská aliance, zatímco EU nikoli. No dobře. EU eh, se snaží o budování bojových skupin, bojových jednotek, čili má svoji, nebo buduje svoji vojenskou dimenzi. Pak eh, se tady hovoří o strategické autonomie, což mně není úplně jasné, co to je. Kdybyste to mohli, například pan Serano, eh, kdyby nám to mohl upřesnit. Eh, další aspekt, a to se týká toho jižního křídla. To, je, to se snadno říká jižní křídlo nebo jich ale e, jich e, znamená z hlediska různých zemí různou realitu. Můžeme tím tedy chápat e, rozsáhlý region, do kterého spadá i Severní Afrika. Ale je to v podstatě i Sahel. To je hluboký jejich A zdá se, že na jich od severní Afriky jako by byla země nikoho. Takže mm, taky otázka tady je, jaká je tady zodpovědnost na to a jaké jsou tedy ty obrané perspektivy směrem hlouběji do Afriky protože někdy hovoříme o e, zodpovědnosti členských zemí, avšak nikoli Evropské unie nebo NATO. A třetí otázka se týká interoperability mezi NATO a Evropskou unii. To je samozřejmě důležitá koncepce, ale existuje konkurence. My se snažíme rozvíjet obranný průmysl v Evropě, ale tady bychom potřebovali posílit spolupráci, což zatím neexistuje. A myslím, že tady existuje jistá rivalita také mezi Evropou a Spojenými státy. No a když se podíváte eh, na oblast Perského zálivu, tak vidíte, že tady se všichni snažíme prodávat eh, obranný materiál a navzájem si konkurujeme. Děkuji. Takže to byly tři otázky. Eh, ještě tedy je poslední šance položit otázku. Má ještě někdo nějakou otázku? Ne. Tak možná já bych se tady zeptala na jednu věc a tím mi doplnila eh, ty poslední otázky. Domníváte se, že výměna informací mezi spojenci, přičemž eh, i v době třeba určitého napětí mezi nimi, eh, je tedy možná tato výměna informací, mm, nebo eh, je tady mm, určitá rivalita, protože tady je taky určitý potenciál na snižování nákladů při ochraně hranic, včetně tedy té externí hranice aliance. Takže paní Gödemele, eh, skvělé, skvělé otázky a i hodně. Takže já bych eh, eh, chtěl začít poděkování panu Lagmámovi. Eh, ta zpráva parlamentu o vztazích NATO-EU byla skutečně kvalitní a myslím, že pokud jsem si to správně zapsala, tak bude projednávána na plénu ve Štrasburku. Myslím, že to je takový celkem dobrý popis toho, co se snažíme eh, dosáhnout. Eh, k té otázce o eh, kybernetické obraně a spolupráci. To jsou oblasti, které jsme tady možná ani já, ani Petro nezdůraznili dostatečně. Tady určitě je značný potenciál pro plodnou spolupráci. Na to tady dělá hodně. Máme tady něco, čemu říkáme eh, průmyslové partnerství na to pro kybernetickou bezpečnost. Tady jde o včasné varování před útoky a rychlé sdílení informací E, mezi tedy průmyslovými podniky v EU, mezi zeměmi a e, jde také o rychlou komunikaci, která zajistí e, rychlá technická řešení. Tady se děje hodně věcí, řekněme, pragmatických a praktických, ale řekl bych, že z hlediska EU i NATO, to je oblast, kde bude třeba tu spolupráci rozšířit, e, poněvadž těch výzev je hodně. My e, vlastně e, jsme měli určitý panel v Singapuru, kde jsme se zabývali rozvojem umělé inteligence a nových technologických inovací jako jsou kvantové počítače, kvantová kryptografie. To jsou velice pokročilé technologie, které budou pokračovat dále na té tzv. bílé straně. Eh, to znamená, budou používány na obranu, ochranu a ke prospěchu naší společnosti, ale eh, budou se rozvíjet určitě také na té černé straně, to znamená že eh, budou vznikat také nové výzvy. V podstatě jde o to, abychom eh, táhli za jeden provaz, abychom byli schopni zvládnout všechny ty výzvy. Je to určitě předmět budoucí kooperace v rámci EU a mezi EU a NATO. A samozřejmě dobrá spolupráce eh, s průmyslem je v této oblasti klíčová věc. No, myslím, že se tomu docela hodně věnujeme v poslední době. Eh, k tomu, co řekl portugalský kolega, eh, část eh, by měl odpovědět pan Serano, ale nechtěla bych zmínit jednu věc. Skutečně je to výzva vlastně uvědomit si, kam až sahá jich. Pro NATO je tradicí to středomořské partnerství, do kterého jsou zahrnuty také země Severní Afriky, ale samozřejmě eh, hrozby se také odehrávají, vyvstávají na, nebo v zemích jižně od tohoto pásma. Eh, čili tady eh, je třeba věnovat větší pozornost tomu, co se děje nejen v Sahelu, ale také v Genejském zálivu, tam jde hlavně o Eh, černou ekonomiku a pirátství, eh, což jsou věci, které podrývají stabilitu regionu a také toto vyvolává eh, odchod lidí, tedy uprchlické proudy. My samozřejmě máme omezené zdroje a spolupráce s EU zde by byla velice důležitá, poněvadž by nám přibylo nástrojů a samozřejmě jde o rozsáhlý geografický regionem. Nicméně chceme eh, eh, takovými drobnými eh, cestami toto řešit, například rozvíjením spolupráce Africké, s Africkou unii, což zatím nebyla žádná příliš velká stránka a práce na to, <clears throat> ale myslím, že krok za krokem se to bude eh, jaksi eh, zabývat. Samozřejmě my jsme eh, zajména soustředění na tu atlantickou oblast, ale samozřejmě nemůžeme být celá hluší a slepí k rizikům, které se zabývají, které se, tedy vznikají na jihu a v Africe. Co se týče interoperability a tady ty otázky situace v obraném průmyslu. No, interoperabilita, myslím, to je součást, řekněme, genetického kódu eh, na to. A samozřejmě máme zde eh, různé eh, výrobce a dodavatele zbrojních obranných systémů a tady hm, pochopitelně ta interoperabilita musí být zajištěna, abychom byli schopni Eh, schopni eh, zajišťovat obranu a bezpečnost. Eh, je tato spolupráce dokonalá? No určitě ne. Když se podíváte třeba na situaci v Pobaltí a v Polsku, tak už třeba jenom komunikace, rádiová komunikace, už také tam narážíme na nekompatibility. No. Čili na tom budeme dále pracovat ale jak jsem řekla, eh, prostě spolupráce je součástí naší genetické výbavy a eh, my, eh, jak si toto musíme zajistit, tuto interoperabilitu. Trošku obavy máme z toho, že různé systémy se nakupují také ze zdrojů mimo mimo našich eh, spojenců a tady ta interoperabilita eh, už je potom obavou, No, protože ta interoperabilita pro nás je zásadní. Že? Paní předsedkyně se ptala na výměnu informací mezi spojenci. Já si myslím, že Eh, toto je oblast, eh, která nás velice zajímá s tím, jak posilujeme eh, spolupráci na to EU, budeme muset být efektivnější při výměně informací. Je tam spousta výzev a bude i do budoucna, ale uvažovat o způsobech, jak to všechno urychlit a zefektivnit, tak já myslím, že toto eh, patří k předním prioritám. Myslím, že to zatím děláme dobře, ale musíme to dělat ještě mnohem, mnohem lépe, eh, pokud tedy eh, těch 74 projektovaných oblastí pro spolupráci, jestli to máte tak k něčemu být. Pan Seráno, děkuji. Děkuji, pane Lacroix, za vaši otázku. Je to relativně nová oblast pro nás, zejména když to pojmenujeme konkrétně kybernetická bezpečnost. Ano, kybernetická bezpečnost, to jsme už řešili, ale, ta kyber, ale jsou zde významné tedy příspěvky, například NISKA směrnice, která je základním nástrojem pro vytvoření standardů, které pomáhají tedy, napomáhají k bezpečnosti, k zabezpečení systému. A samozřejmě hranice mezi kybernetickou obranou a kybernetickou bezpečností není jasně vymezena. A vy tedy určitě znáte to společné prohlášení, které vyšlo, myslím, v říjnu loňského roku, kde je uvedena celá řada iniciativ, včetně Eh, určité trhy pro strukt určité struktury, které by mohly případně odpovídat za kybernetickou obranu. Dnes je tady bezpečnost samotných institucí, tedy to už vlastně je určitá výzva, ochrana našich misí, našich delegací, našich zařízení, tady v budov, tady v Bruselu a jinde. Toto všechno je tedy předmětem významného úsilí z naší strany, abychom posílili toto zabezpečení a potom, jak můžeme více podporovat naše členské státy. Vy jste odkázal na jednu z iniciativy v rámci PESCO, která předpokládá zříz ustavení týmu, který by mohl zasahovat v případě krizí. Takže je zde celá řada iniciativ, které se e, zavádějí a ambiciozní projekty, které byly zahájeny v říjnu. Takže ano, nyní jsme ve fázi dalšího definování a zavádění a posilování úsilí. Pokud se týče otázka, že tedy EU eh, e není vojenskou, eh, vojenským spojenectvím a eh, co se vlastně teď děje, když se pouští do obrany a bezpečnosti, tak já bych to začal tady s tím jihem. Eh, jich to eh, není země nikoho. Tady je Evropská unie eh, velice aktivní v oblasti bezpečnosti a já myslím, že my můžeme hovořit jaksi o bezpečnostním pásu, to patří Itálie až po Somálsko a samozřejmě Sahel také. A tam Evropská unie hodně investuje. Eh, různými způsoby. Podpora rozvoje, podpora bezpečnostních struktur, podpora vlád a podpora afrických eh, partnerů, kteří eh, se k tomu chtějí připojit. Máme tam spojené síly v Sahelu a my sám v Somálsku také další věci, které tedy mise ve Středoafrické republice ve spolupráci s OSN, čili tady je skutečně hodně toho, co se děje. Je to finanční úsilí, ale také má to podobu misi. V současné době tam máme víc než 500 vojáků v Mali, které mají pomáhat na malijské, malijským silám v boji proti terorismu a organizovanému zločinu. Mezi Mali a Nigerem eh, funguje zhruba 300 eh, policistů, kteří opět podporují domácí síly. Zhruba 150 vojáků máme v Somálsku, nějakých 60 nebo 70 eh, policejních důstojníků. Eh, také u eh, vod funguje naše námořní operace, nejenom proti piráctví, ale také jsou tam širší bezpečnostní úkoly. Dále snažíme se o stabilizaci Libie, což je prostě součást toho té, té, té situace v Sahelu, kde tedy z Libie dochá, vychází jakási kontaminace mm, nestabilitou. No a samozřejmě Sahel, přes Sahel do Libie a dále do Evropy eh, také eh, proudí eh, uprchlíci, čili eh, snažíme se tady eh, také angažovat a snažíme se pomáhat eh, vládě národní zhody eh, eh, v Tripolisu. Snažíme se pomáhat s budováním bezpečnostní a vojenských sil. Dále tady máme misi ve středním středomoří, která má bojovat proti organizovanému zločinu, zejména pašování lidí. A také Bezpečnostní rada OSN se také snaží prosazovat eh, zákaz zbrojení na námořní úrovni a samozřejmě také eh, pašování ropy. Řada našich, eh, no, značné naše úsilí se tady skutečně soustředuje a zaměřuje na ten jich. A ještě jsem možná neřekl, že ve Středoafrické republice máme také vojenský, vojenskou výcvikovou misi. Čili skutečně na jich se soustředujeme hodně a brzy tedy eh, budeme mít další představené projekty, jako je posílení zemí G5 eh, v rámci Sahelu, ale také národní úroveň Eh, bezpečnosti a ochrany a dále eh, přeshraniční spolupráce. Čili to jsou některé z budoucích eh, záměrů. No a když se podíváte, nakolik aktivní je Evropská unie, tak je tady pět hlavních oblastí. To je schopnost se bránit a rozvoj těchto schopností. Dále struktury pro zříz, eh, zvládání krizí. To mm, dosáhlo v posledních letech eh, dobrého pokroku. Dále obraná politika, to znamená boj proti terorismu, kybernetické bezpečnosti, bezpečnost na mořích, čili eh, rozvoj obrané politiky a to vlastně spolupráce s partnery a nacházení nových partnerství pro mm, NATO. Přičemž eh, hlavně se tedy eh, angažují Spojené národy, ale také jde o bilaterální záležitost. Dále tady máme spolupráce a různé konkrétní operace, čili to je, tomu říkáme integrovaný přístup, to znamená, že tady se snažíme pomáhat zemím v Sahelu, a to nejenom Eh, s sílami bezpečnostními a obranými, ale také s řízením zemí eh, a další spolupráce, například obchodní a eh, balíček odpůrných opatření na zabraňování konfliktům a stabilizaci křehkých oblastí. Čili tolik tedy v oblasti bezpečnosti a obrany. Spolupráce s Africkou unii. Samozřejmě to je velice významná záležitost. Právě bylo podepsáno nové memorandum o porozumění pro spolupráci s Africkou unii v oblasti bezpečnosti a obrany. Budeme mít eh, dvakrát ročně samity v rámci tohoto. Těm dalším otázkám myslím, že už nemám moc, co bych eh, dodal k tomu, co eh, řekla paní Gottemiller, paní náměstkyně interoperability. Eh, my se snažíme samozřejmě pomáhat také eh, různým partnerským zemím, ale také členským zemím EU a mm, tady skutečně snažíme se napomáhat té interoperabilitě, aby tady fungovala. To bude všecko, myslím. Děkuji. Well, um, we have a lot of challenges tak eh, my máme také spoustu výzev eh, v Středomoří. Eh, také samozřejmě Paolo Ali řekl, to je otázka Itálie a tak dále. Já bych tedy skutečně chtěla poděkovat našim řečníkům za to, že přišli, za to, že poctivě zodpověděli všechny otázky a bylo to otevřené a bylo to odvážné, za to vám velmi děkuji. To eh, v těchto případech nevždy můžeme očekávat. No a tak já eh, eh, tady možná bych požádala pana Aleho, aby tedy jednak ten příští panel tedy převzal, uzavře tady to. Takže já eh, děkuji všem, kteří tady s námi byli a děkuji za odpovědi. Uh, Thank you.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 Vážení kolegové, můžeme zahájit druhou část našeho semináře. Po velmi zajímavé diskuzi s panem Seránem a paní Gotemeller. teď představím další řečníky generál poručík Jan Brox, který je teď generálním ředitelem vojenského mezinárodního personálu NATO. Je zodpovědný za koordinaci mezi rozhodovacím orgánem NATO se a také je zodpovědný za mezinárodní vojenský personál a poradenství vojenskému výboru. Generál poručík Brox bude hovořit o výsledcích nové spolupráce, iniciativy mezi EU a NATO. Pane generál poručíku, máte slovo. Pane předsedo, děkuji za tento velmi milý úvod. Dobré odpoledne všem. Děkuji za příležitost eh, vyměnit si s vámi názory o spolupráci mezi NATO a EU. Budu vycházet eh, z globálních eh, poznámek, které zde přednesla zástupkyně generálního tajemníka, ale více se zaměřím na vojenskou mobilitu. Ale jak říkal pan předseda, budu zde k dispozici, abych zodpověděl vaše otázky o spolupráci mezi EU a NATO, pokud se tedy budou týkat vojenské oblasti. Pokud je o vztahy mezi EU a NATO obecně, jsem velmi spokojen ze své pozice. Zároveň věřím, že je zde více než dostatečná příležitost dále zintenzivnit naši vzájemnou spolupráci. Pokud jde o vojenské angažma, řídíme se politickými pokyny a existujícím bezpečnostním uspořádáním. Pokud jde o mou oblast spolupráce, to znamená mezinárodní vojenský personál, a evropský vojenský personál, tak eh, my máme větší svobodu pohybu. Dvakrát ročně se setkáváme na úrovni generálních ředitelů na konferenci a té konference se účastní všichni ředitelé a všichni vlajkoví důstojníci. Já jsem tedy velmi spokojen se spoluprací mezi Evropskou uní a NATO, pokud jde o vojenský personál. Jak jsem říkal, rád bych rozvíjel vojenskou mobilitu jako téma. Je to jedna z klíčových oblastí, kde chce Evropská unie a na to spolupracovat, ale kde také spolupracovat musíme. Generální tajemník také před několika dny ve Varšavě tuto omlet zmínil. Z mého pohledu jsou zde tři hlavní oblasti, ve kterých můžeme spolupracovat. Požadavky, standardy a rychlost pohybu. Rozvoj společných vojenských požadavků především pro dopravní infrastruktury, to je velmi důležité, protože je zde velké překrývání mezi spojenci NATO a členskými státy EU. Dává tedy smysl abychom sdíleli jednotný, jeden jediný soubor sil, nástrojů. Proto je tedy zásadní, aby se obě organizace dohodly na sladění vojenských požadavků. Musíme zajistit, že budeme mít společný soubor požadavků. V tomto smyslu se náčelníci obrany sešli nejdříve na úrovni EU a potom na úrovni NATO, vyhodnotili pokrok, kterého bylo dosaženo v minulém roce ze strany EU a NATO, pokud jde o vojenské požadavky a NATO předalo své požadavky, které se staly součástí Evropského akčního plánu pro vojenskou mobilitu. Voláme po větší spolupráci s Evropskou uní a také po zahrnutí neevropských eh, spojenců do tohoto procesu už od začátku. Je zásadní vytvořit koordinační proces, aby byla zajištěna jednotnost těchto požadavků teď i do budoucna. Mohu vám říci, že v uplynulém roce centrála NATO, generální štáb, spolupracoval úžej s Evropskou unii, především s Evropskou obranou agenturou v pracovní skupině o přeshraniční mobilitě a dopravě. A můj personál navázal kontakta s evropským persem, pokud jde o vojenské požadavky a společný přístup k této tematice. Druhý bod se týká standardů. Pokud jde o vojenské požadavky, tak to tež platí i pro standardy. Mají-li být efektivní, musí existovat standardy. Využití standardů na to pro definování požadavků vychází z efektivních, eh, odsouhlasených a dobře dokumentovaných a odzkoušených systémů. Mnohé standardy na to jsou ratifikovány a ověřovány celou řadou partnerských zemí. Standardy NATO mohou eh, být eh, přínosem pro vojenskou mobilitu. Já jsem se podělil o všechny platné standardy NATO se svým evropským protěžkem. Třetí bod se týká rychlosti pohybu, ale tady nehovořím o tom, jak rychle může jet nákladní auto, ale jak rychle můžeme překročit byrokratické překážky, byrokratické bariéry. Na, to, na této dlouhodobé otázce pracuje a v květnu 2015 se spojenci dohodli, že přijmou národní legislativu a postupy, aby umožnili rychlý postup společných pracovních eh, skupin v čase krize. A myslíme si, že je zde ještě velký prostor k tomu, abychom urychlili tento postup eh, od úrovně, na které je přijato rozhodnutí, až tedy eh, po pohraničníka na hranicích. Je to tedy dlouhá cesta a přitom on v konečném důsledku umožňuje jednotce postup evropské a kapacity naší aliance musí spolupracovat, a abychom mohli postupovat ruku v ruce. Uvedu jen jeden příklad. Článek 5 NATO a klauzule o vzájemné pomoci EU. Ty musí být použity tak, aby se navzájem doplňovaly. Článek 222 smlouvy o fungování Evropské unie by umožnil uplatnit pomoc evropských institucí. Článek 47, 42.7 by zase mohl být pro ty členské státy Evropské unie, které nejsou členem na to, že by měli prostor a mohli by zasáhnout. Toto je důležité nejen v čase krize, ale řekl bych, že i v dobách míru. Možná, možná ještě více. Bude to znamenat také školení, cvičení a obecnou připravenost. Možná nejtěžší scénář je, když by zde byl požadavek na rychlý přesun jednotek v situaci, kdy ještě není krize nebo konflikt, ale mohla by k tomu vést. Je třeba přizpůsobit postupy na to tak, abychom se mohli pohybovat v čase krize. ale strategii je tomu nutno přizpůsobit i ze strany našich eh, spojenců. Musíme tedy urychlit v mírovém čase naše postupy, abychom umožnili flexibilní a rychlý pohyb eh, ve vojenské oblasti. Doufám, že tyto body jsou pro vás určitým vstupem do diskuze, ale jak jsem říkal, jsem připraven diskutovat také o jiných oblastech spolupráce mezi EU a NATO. Děkuji vám za pozornost. Thank you, General Brooks, for your excellent presentation. Děkuji za vaši skvělou prezentaci. Dotkl jste se některých klíčových bodů. Já myslím, že rychlost reakce a mobilita, to je opravdu velmi zásadní v našem světě, kde rychlost je zcela dominujícím faktorem. A teď tedy otevírám prostor k diskuzi. Pan Bosman z Nizozemska. Děkuji, pane generále, děkuji za vaši službu, to je opravdu zásadní. Zmínil jste standardy NATO, ale ty zde vlastně existují od počátku, od počátku, kdy existuje na to. Proč jsme v minulosti nebyli schopni vytvořit naši rychlost pohybu se standardy NATO a proč musíme mít spolupráci s EU teď. Vy říkáte, že váš personál pracuje s personálem EU a já začínám být nervózní. Vidím spoustu lidí, jak spolu hovoří a nedochází k žádným výsledkům. So Další otázky, abychom mohli se sbírat dvě až tři. Tak můžete začít touhle. Děkuji za tuto otázku. To jde přímo k jádru věce. V minulosti, za času studené války, jsme měli standardy NATO, které byly odsouhlasené, uplatňované všemi členy NATO a všechno bylo připraveno, silniční sítě, přípravy, všechno bylo připraveno. Po studené válce jsme ztratili eh, tyto požadavky, tuto páku na národní vlády, celý systém se zhoršil, a ty sítě už nebyly budovány podle standardu a navíc jsme rozšířili svou oblast zodpovědnosti více na východ a neprosadili jsme tam tyto standardy. To je tedy jedna věc, která se odehrála, pokud jde o standardy. Musíme se tedy nejdřív eh, uklidit eh, u sebe doma. Musíme ty standardy začít uplatňovat především sami u sebe. Druhá věc, to jsou požadavky. Tady máme odlišné názory a východiska. Pracovali jsme na tom. Když se podíváme na to, o co usiluje NATO, chce přesouvat těžké divize přes Evropu. Společná bezpečnostní a obranná politika má jiný výchozí bod. Zase chce přesouvat své bojové jednotky do multimodálních eh, bodů, do ostatních oblastí, ale jsou to malé, lehké jednotky, takže se musíme dívat na ty požadavky. Když hovoříme o tanku nebo o pancerovaném voze, tak eh, my jsme vzali ten tank jako minimální požadavek eh, pro stavbu mostu, protože ten tank je mnohem těžší, takže tím pádem můžete ten eh, most využít k přepravě toho, co potřebuje na to a k přepravě toho, co potřebuje EU. Potom máme také nařízení, která jsou čím dál více zaměřena na bezpečnost dopravy. Je možno přesunout personál z bodu A do bodu B ve vozidle, když totež vozidlo připravuje ve stejném, přepravuje ve stejném prostoru munici. Takže to jsou zase bezpečnostní a zdravotní pravidla, která vstupují do hry. Z dobrého důvodu všem teď to musíme vyřešit. Protože nemůžeme přepravovat eh, devět lidí ve vozidle, kde se přepravuje celá ta munice. Když to budete chtít přesunout eh, podle těch pravidel, tak to bude trvat 24 hodin. Takže nejlepší by bylo připravit si to vše na místě, kde je tedy klid a potom to celé přesunout, jenomže udělat to nemůžeme zase z bezpečnostních důvodů. Probíhají tedy bezpečnostní eh, rozhovory na toto téma, to je věc, kterou si musíme interně vyřešit. Říkal to jak eh, náš generální tajemník, tak eh, předseda Juncker a Tusk. My se připravujeme na ten příští summit a budeme apelovat na šéfy států a vlád, aby to vzali v úvahu. Protože pokud jde o rychlost reakce, tak eh, je to úplně zbytečné. My sice připravíme ty jednotky, ale když je nedokážeme po Evropě přesunout, tak je to k ničemu. Turecko? Thank you. Děkuji. Mezinárodní vojenský personál a výkonný personál. Vy jste zodpovědní za přípravu hodnocení a studií o vojenských otázkách NATO, identifikovat eh, oblasti strategického operačního zájmu a navrhovat eh, průběh akcí. Já mám otázku o ruských kapacitách v oblasti Středomoří. Můžete říci, že ruské kapacity v této oblasti lze jen těžko vyhodnotit, například ta politická pozice a diverzantní taktiky, které jsou součástí ruské kapacity. A proto je strategické plánování pro západní Strategie složitější. Já bych tedy od vás rád slyšel, jak hodnotíte ruské kapacity ve středoborské oblasti. Děkuji za tuto jednoduchou otázku. Tady se musíme dívat na celek. A musíme také hovořit o všech čtyřech mořských oblastech, kterých se to eh, týká. V tom celém obrázku vidíme, že Rusko se v námořní oblasti rozvíjí na základě dvou priorit, strategický námořní rozvoj a jaderný rozvoj. Takže v rozpočtu jsou tedy stanoveny jako priority a rozvíjejí tuto linii do budoucna. Vidíme, jak se rozvíjí. Vy to znáte třeba z Černého moře, tam vidíte, co to znamená. Rusko se skutečně dostává na nejvyšší úroveň námořní oblasti. Když hovoříme o vývoji v různých oblastech, tak až dosud v Černém moři nebo Balském moři jsme viděli poměrně zaujetí pozic, ale dělají tam hodně zkoušek, experimentů, ale to, co se děje v Baltu, v Baltském moři, nepřekračuje normy, které bychom očekávali od státu, který se vyvíjí. Ovšem v Černém moři je to něco jiného. Kovová stopa v Černém moři překračuje limity. Vidíme, že u nich je to projekce síly, aby ovlivnili situaci ve Středomoří a také na severu Afriky, kde tedy pozorujeme ruský vliv. Takže pro ně je tato oblast faktorem vlivu. Já jsem částečně tedy pokryl také středomoří. Ve středozemním moři vidíme, že se čím dál více pohybují, ukazují svou přítomnost. Já někdy říkám, že se tím chtějí prosadit, chtějí ukázat, že tam jsou. Ale musíme se podívat také na Atlantský oceán. My se spoléháme na ty naše jednotky a posílení. Oni zaujímají pozice přes Polostrov Kola a to je pro nás strategická hrozba. Takže to je tedy ta celková oblast a ty čtyři konkrétní areály. Já myslím, že o tom hovořila i naše zástupkyně generálního tajemníka na tom blížícím se samitu NATO. myslíme, že přizpůsobíme ty naše pozice, naše námořní pozice. Tak eh, samozřejmě ta debata teď bude pokračovat eh, na eh, námořní oblast. Pokud vím, tak eh, na to nemá žádné nějaké závazky učí PESCO. Samozřejmě, eh, že nechce EU, aby eh, byl poškozen na to. PESCO hovoří o ochraně na moři a ochraně přístavu. A to se týká zejména Lotyšska vůbec pobaltských zemí. Tady také hovoříme o větší pozornosti na to této oblasti. Nevím, jestli eh, na to eh, se nějak velice hm, vstřícně staví k pesku, ale rozhodně by tam měla být eh, nová oblast potenciální spolupráce. Myslíte si, že by to tak bylo? Tak já musím říct, že Eh, o projektech PESCO toho mnoho nevíme. Některé jsou eh, v národní gesci a některé jsou teprve v začátcích. A tak, jak jste to popsal, eh, tak já bych, bych byl velice rád, kdyby to, byla, to byl doplňkový element na to. Eh, my vlastně se snažíme eh, být eh, trošku flexibilnější. My teď spolupracujeme s pevnými námořními silami, což jsou pevné elementy. A možná by to mělo být trošku redukováno, tak aby to bylo flexibilnější My tady hovoříme eh, o, plavidlech, které budou plnit eh, úkoly NATO a které budou zapadat do tady tohoto, eh, tady tohoto schématu, ale v současné době tedy to PESCO nemáme o něm příliš mnoho informací a nemáme příliš flexibility, abychom mohli na této úrovni spolupracovat. Pane generále, já jsem ze Švédska z partnerské země, Eh, která plní eh, ustanovení o solidaritě v rámci smluv EU. Můžete trošku více rozvést to, jak ve vašem kontextu se může zapojovat takováto partnerská země? No tak eh, já nemůžu toto příliš jaksi debatovat, ale děkuji za tu otázku. Příležitosti je tady hodně se Švédskem a Finskem nyní připravujeme eh, naše kontingenční operační plány. A základem tohoto úsilí je to, že NATO by v zásadě mělo být schopno své operační kontingenční plány provádět samo poněvadž eh, na to tady funguje autonomně a také Švédsko a Finsko se mohou rozhodovat samostatně, jakožto samostatné země. A pokud si budou přát, mohou eh, tady do toho zapojit své síly navíc k tomu, co, eh, k těm silám, co má na to. Ale máme také společná cvičení. No a pak samozřejmě je tady národní podpora a zapojení sil. K největším k největším eh, výzvám patří eh, zákaz vstupu nebo výstupu do určitých eh, teritorií. A to může pro nás být největším problém tedy v této oblasti abychom se mohli posouvat nebo přesouvat přes území Švédska a Finska. Samozřejmě máme tady různé podpory, eh, jako komunikace a podobně a eh, toto funguje celkem pravidelně. Ale v současné době se snažíme posilovat různé typy interakce taky mezi, nebo s Finskem a se Švédskem. Je to na úrovni ministru obrany. A to nám umožní potom eh, porovnávat operační plány také se švédským a finským. Eh, zatím tedy eh, nikdo nepočítá s tím, že bez zapojení Švédska nebo Finska by se mohlo odehrát něco závažného na Baltu v souvislosti po baltskými zeměmi. A myslím, že tedy už byla také přijatá legislativa v příslušných zemích, eh, která by potom umožnila lépe tu spolupráci. Děkuji. Tak, eh, a pan Bosman, Já bych měl ještě eh, otázku ke stabilizaci, když se nikdo další nehlásí. To je samozřejmě zajímavé určitě pro generála, který se snaží, aby tedy vše bylo jednoduché, aby eh, mohl třeba, já nevím, eh, eh, létat z Švédsko, Dánsko, do Dánska a tak dále. Ale pravda je taková, že náš zbrojní průmysl je v ostré vnitřní konkurenci mezi sebou navzájem a ne všichni mají rovné podmínky. Eh, už jsme tady slyšeli, že de facto bez eh, průmyslové spolupráce ničeho nedosáhneme. Jak to vidíte vy? Je to hrozba? Tak eh, my začínáme tedy u interoperability. Pro nás ta interoperabilita má několik aspektů a já se tedy dostanu tedy k, těm, k tomu průmyslovému sektoru. Samozřejmě ta interoperabilita je především otázkou mentality. My máme spojenectví, kde by se měla uplatňovat stejná mentalita. Druhá věc je doktrína. To je záležitost důležitá, poněvadž můžete spolupracovat, i když nejste úplně ve spojení. A samozřejmě, pokud máte technickou interoperabilitu, tak je to všechno eh, jednodušší. To znamená přesně, stejné standardy nebo vybavení. My tedy eh, eh, víme, že eh, mít jednotné vybavení to není možné, poněvadž to tedy souvisí s národními politikami, do toho se nebudu pouštět, ale my jako armáda musíme stanovit vhodné požadavky a sam, bohužel eh, tady máme ten problém s tím národním vylepšováním těch řešení eh, a tom budete mít eh, něco navíc přidáte v Holandsku, něco navíc se přidají zase jinde a tak dále. Čili toto je náš problém. protože když to máme skutečně jednotné, ty požadavky, tak to jedině jedině takto to může fungovat jednoduše a dobře a spolehlivě. My máme ty NS90 a máme příliš mnoho variant. Já bych měl dvě otázky. Tak především pokud se týče mobility vojenských sil. Je zřejmé, že e, to je důležité pro všechny. Na jedné straně je to problém pravidel, Čili to je otázka legislativní a my jsme tady legislativci. No a pak je tady samozřejmě eh, dopad na infrastrukturu. Jak už jste řekl. Náklady na budování infrastruktury, její modernizaci nebo budování nové je samozřejmě eh, různý v různých evropských zemích nebo v různých zemích na tom. Existují ze strany na to nějaké odhady, kolik by to zhruba mohlo stát, tedy eh, modernizace evropské infrastruktury tak, aby mohla garantovat vojenskou mobilitu? A pokud ano, tak eh, jak potom zařídit to rozložení nákladů mezi všechny? když eh, mluvíme o investicích do infrastruktury, tak tady lítají miliardy dolarů. Čili eh, jak je to tedy s těmi eh, různými dopady na různé zemi, jak tedy členy na to tak EU a je možné, aby Evropská unie to nějakým způsobem podporovala? Já vím, že to je celkem těžko zodpověditelné, u nás eh, se například eh, odehrála debata, eh, tam jsem slyšel argument, pokud podporujeme mobilitu, vojenskou mobilitu, znamená to, že musíme platit za infrastrukturu někde jinde, která nás nezajímá. A pak budu mít ještě jednu otázku. Já bych možná zopakoval ten bod. Vlastně to tež tady zasnělo ze strany amerických členů. Oni se domnívají, že eh, během některých cvičení, eh, kde se armáda Spojených států pohybovala po Evropě, tak americká armáda tedy eh, taky investovala do evropské infrastruktury. Oni tam říkali, tak samozřejmě my nemáme problém financovat své vojsko, ale pokud je o infrastruktury v Evropské unii, tak to by si měla snad financovat Evropská unie sama. Ano, toto je další jednoduchá otázka. No, když hovořím o vášním plánu Evropské unie, a jak jsem řekl, my vlastně formulujeme eh, vojenské požadavky, tak vlastně toto je naše hranice my můžeme se dohodnout na technický požadavcí na infrastrukturu. A my už tedy nejdeme do oblasti, jako je geografie, to znamená, kam ty peníze směřovat. Eh, pro nás jako vojáky je to jednoduché. My máme Eh, své vojenské priority a my říkáme, takže tento koridor je součástí tohoto kontinčního plánu a tam by měly být prioritně směřovány peníze a podobně. Jinak eh, je to na, na komisi samozřejmě. Eh, my tady máme nejméně čtyři zdroje financování. A to jsem si rozhodnul tedy z hora dolů, to jinak nejde jeden z těch zdrojů eh, to jsou státy, které provádějí eh, cvičení, tak ty vlastně platí a ty, ty peníze, které jsou placeny, tak se investují do infrastruktury. Pak jsou tady ty kontingenční plány. Třetí prvek, eh, to je ten balíček schopností na to. Některá letiště a některé Eh, přístavy patří do toho balíčku schopností na to, a ty se prostě v rámci na to musí rozvíjet. A samozřejmě číslo čtyři je to, že doufáme, že eh, komise ve svém rozpočtu těmto prioritám nějaké peníze přidělí. Takže my eh, s těmito zdroji vlastně se snažíme o rozhodování z té nejvyšší možné úrovně takový mezikrok ze strany NATO by mohlo být to, že tady se to bude stav budovat postupně. Například my jsme chtěli, že do roku 2019 bychom byli rádi, kdybychom byli, byli schopni tu a to eh, tím a tím pohybovat v té a v té oblasti do roku 2020 chceme, aby 45 tisíc eh, vojáků se mohlo pohybovat v operační oblasti, nebo v té a v té. A do dalšího data chceme, aby bylo možné, aby se všechny síly v Evropě mohly volně pohybovat. Ale takto je to z vojenského letiska a my víme, že do té doby nebudeme mít všechnu infrastrukturu, ale pokud řeknete, jaké máte cíle, tak to už je prostě východisko pro to, aby se mohlo dále vyjednávat, aby se to mohlo řešit. Děkuji. A není druhá otázka, to je arktická oblast. Minulý týden jsem byl na Islandu a Arktida Eh, přitahuje eh, značný zájem Číny a Čína zatím tedy používá svoji soft power, zatímco Ruská federace skutečně militarizuje Arktidu. Z vojenského hlediska, eh, jak se na to díváte, s, tedy, jak se Evropa dívá na vývoj zde na severu? Já mám takový dojem, že někteří Eh, spojenci jakoby podceňovali to možné, tu možnou hrozbu, která může vznikat tady na severu. Na to samozřejmě uvažuje o tom, eh, co se tam děje, ale eh, možná, že by se mělo dělat něco více. Jaký je váš názor? Tak jeden z těch kroků, které budou kodifikovány eh, na úrovni ministru eh, v rámci ustavení toho velitelství pro Atlantickou oblast, tak současně s tím eh, budeme jednat také o Arktidě, ale zatím tedy formálně to nezmiňuje, poněvadž na půdě na to formálně se nemůžeme zabývat Arktidou. Arktida jakožto platforma pro uplatňování síly, to nás skutečně eh, znepokojuje. My skutečně takto vnímáme vnímáme Arktidu jako platformu, kde by tedy ze strany Ruska mohlo docházet k narušování našich komunikačních schopností a Rusko se snaží militarizovat eh, tuto oblast. Jinak eh, pokud se Číny týče, eh, Čína se na to dívá z dlouhodobého hlediska. V současné době ji nemůžeme považovat za vojenskou hrozbu ale každopádně ten problém je tedy, eh, že může být eh, artida eh, využívána k silovým a mocenským účelům. De facto my máme standard NATO, který používá i Rusko, a to je o záchranných akcích. No, tak, tak to se na to můžeme dívat. Otázka portugalského kolegy. Eh, já bych se chtěl zmínit o tom novém velitelství v Německu. Jak eh, se to vyvíjí a proč je to tak důležité pro Evropu? Ministři zemí NATO se budou shodovat na dvou velitelstvích. Jedno bude mít na starosti Atlantickou oblast a to druhé bude společně podpůrné velitelství, které bude také eh, řešit společnou vojen, společné vojenské schopnosti a logistiku. Bude to umístěno v Německu, zatímco to atlantické velitelství eh, bude v Norfolku ve Virginii. A tady půjde o komunikaci ze eh, Spojených států směrem do Evropy. Nicméně bude to bude to co si vlastně jaksi připraveného pro ostré spuštění eh, a eh, do plného provozu by to šlo v případě eh, války. Mělo by to zafungovat plně v situaci aktivace článku 5. Čili tak to tedy probíhají přípravy a my se budeme bavit o tom, jak by měl probíhat další výcvik a tak dále. Ale jak říkám, je to všechno příprava na situaci dle článku 5. Děkuji. Další otázky? Eh, možná takovou jednu stručnou političtější otázky. Když eh, se podíváme tady té scénáře eh, v případě konfliktu, Eh, možná, že eh, podceňujeme některá eh, ložiska napětí, střediska napětí, které si myslíte, že by tomu mělo být věnováno více pozornosti. A další otázka technologie. My teď máme drony, které se stávají hrozbou a asi bychom měli reagovat rychleji. Čili to je vlastně něco, co nás ovlivňuje, ale přitom to představuje za tím naše možnosti. Dobře, eh, takže eh, eh, pokud se něco podle mě podceňuje, tak jsou to ty hybridní činnosti. Podle mě ty jsou obecně podceňovány hybridní aktivity v kybernetickém prostoru. my se k tomu pořád stavíme poněkud naivně. Tohle to funguje 24 hodin denně a my jsme cílem. Někdy nejsme cíleni, není na nás cíleno uh, eh, umyslně, ale uh, prostě se to dostává do tohoto prostoru. Hovoříme tedy očině o uh, Rusku. Čili my eh, v současné době v kybernetickém prostoru eh, jsme svědky eh, rozvoje nebo vývoje něčeho, co se před pár lety použilo na Ukrajině. Prostě oni opravdu využívají na maximum své schopnosti a my to hodně podceňujeme. Pokud se týče disruptivních technologií, jako jsou autonomní systémy, umělá inteligence, ze strany NATO my budeme žádat v našem v našich tedy příspěvcích do politiky, tak my k tomu budeme mít hodně připomínek. My skutečně zaostáváme. Drony jsou skutečně využívány proti nám, proti našim silám. Ty způsobují eh, určité situace, eh, sledují nás, když tedy připravujeme své síly a tak dále. A to se netýká jenom tady v Evropě. Třeba na eh, Baltu jsme viděli drony, také na Černé moři jsme viděli, ty už se skutečně používají, takže s tím bychom měli pracovat. Co se umělé inteligence týče, tak tady je eh, s tím spojena řada etických a právních elementů. Je to obtížná diskuse, ale podobně eh, jako v kybernetickém prostoru mm, je třeba tuto debatu rozvinout. A pokud se tak nestane, tak eh, toho využijí jiní. Čili my skutečně se musíme zaměřit na tyto prvky, musíme se tedy bavit o scénářích nebo o těch dilematech. Je to něco, co musíme debatovat. Ty debaty budou obtížné. Já bych rád reagoval na tu otázku ještě, co podceňujeme. Já myslím, že také podceňujeme ty nepřátele v našem středu. My máme tady eh, politické skupiny eh, proti evropským eh, společenstvím nacionalisty a populisty a my je možná jako politiky podceňujeme. Máme tady prostě tu soudržnost národů v Evropě, Spojených národů a možná, že to také patří k těm skupinám, které by mohly být, eh, mohly být tedy nebezpečné. Eh, eh, myslím, že to je další otázka. Vy jste hovořil o urychlování interních rozhodnutí a rozhodovacích procesů pro případ krize. Co to konkrétně znamená? kolik eh, například eh, v podstatě, mm, jak je to s přerozdělením pravomocí. Ano, já jsem hovořil o té schopnosti reagovat. Pro mě, a eh, myslím, že no, vojenské orgány na to se shodují, tak my tady hovoříme o vojenské připravenosti, to znamená schopnost přesouvat síly a rozhodování, urychlené rozhodování. tady toto rozhodování může občas eh, trvat. My tedy bychom eh, rádi eh, byli, aby pro to rozhodování byly dedikované úřady. Máme tady saké a my vlastně mám, oni mají pouze schopnost nebo mohou tedy de facto de facto eh, eh, upozornit, eh, ale nesmí, nemohou tedy jaksi um-, umistovat, umistovat síly. My bychom rádi, aby Sakra skutečně mělo tuto schopnost a tuto pravomoc. V radě jsou delegáti, kteří říkají, že Sake nemůže eh, posoudit, zda způsobuje eskalaci eh, potenciální krize tím, že tam umístí síly nebo ne. Já bych řekl, to je otázka důvěry. To je důvěra mezi vojenským velením a orgánům, které eh, tyto rozkazy vykonávají. Nejlepším příkladem toho, na co se připravujeme, je ta vzdušná mobilita. My v současné době připravujeme opatření pro reakce v případě krize na to, které zní zhruba tak, že v okamžiku, kdy bude, kdy padne rozhodnutí, je to uh, umístit e, síly, tak e, v tom okamžiku by se měla zrušit povinnost Eh, pro di- diplomatickou, diplomatické schvalování používání prostoru vzdušného. A ono nemá smysl, jestli máte tedy vysokou míru připravenosti a dvě hodiny musíte čekat eh, na, na to. Souvisí to s tou společnou task force. To jsou tedy implicitní rozhodnutí. Logistika to je pořád ještě otázka národní zodpovědnosti. Dává to smysl, když hovoříte o používání munice jiného státu, pokud je k dispozici. To jsou právě ty věci, o kterých teď hovoříme, ale opravdu je to velmi široká diskuze mezi různými orgány. Víme, že politici pro nás stanovují limity, ale my je budeme se snažit zatlačit ještě dále. Děkuji, děkuji pane generále za vaši skvělou prezentaci a velmi přesné odpovědi na veškeré otázky. Není snadné najít tak dobré odpovědi, jak už jste dnes eh, předložil. Já myslím, že teď můžeme poděkovat panu generál poručíkovi. A teď dáme slovo Filipovi Florimu. Prosím. Děkuji, Paolo. Naše kolegové z MPA mě požádali, Abych eh, schrnul naše dnešní zasedání, pro ty z vás, kteří jste neslyšeli úvodní slovo, tak eh, toto zasedání bylo společně organizováno MPA a Ženevském centrem pro kontrolu, demokratickou kontrolu ozbrojených sil a samozřejmě Evropským parlamentem. A je to součást probíhajícího procesu, který probíhá už asi 10 let a my se snažíme tato dvě parlamentní schromáždění spojovat na společných akcích. měly by to být stejně smýšlející lidé, stejně smýšlející skupiny lidí, ale nebylo tomu tak vždycky. Před deseti lety jsme měli podobná zasedání. Afganistán, Rusko jako hrozba, euroatlantická bezpečnost, ale tato zasedání měla velmi akademický charakter, abych tak řekl. Snad souhlasíte, Davide. A samozřejmě Pálo. Hosté byli většinou akademici, vnímání hrozeb se rozvíjelo v jistých reflexních skupinách spíše než v odpovídajících institucích na půdě EU a NATO. A my jsme se rozcházeli po těchto zasedáních tak trochu rozčarovaní, protože Jedna strana hovořila velmi přísně a tvrdě a druhá naopak velmi jemně. Já si myslím, že od roku 2014 a možná i dříve, když se připravovala společná deklarace, se toho hodně odehrálo. Hodně správných věcí se odehrála. A já se cítím velmi pozbuzen naším dnešním zasedáním. Stejně jako mnozí z vás. a zítřejší zasedání nás ještě více pozbudí. Nejen proto, že se dělají správné věci, ale dělají se také správným způsobem. Instituce vytvořily možnost eh, společně řešit eh, bezpečnostní výzvy, vnímání rizika jsou to instituce, které k tomu mají vyhrazený personál, identifikovali nejen hrozby či výzvy v teoretické rovině, ale mají také operační kapacitu, jak tyto hrozby řešit. Já myslím, že z dnešního zasedání si můžeme vzít eh, ponaučení. A samozřejmě takováto zasedání se nekonají sama od sebe, musí být zorganizována. A myslím si, že je to společný zájem všech, kteří jsou zde zúčastněni, organizovat takovéto meziparlamentní slyšení. abychom dospěli lepšího chápání hrozeb a abychom společně hledali institucionální cesty, jak těmto hrozbám čelit. Takže z tohoto zasedání si odnáším pozbuzení, že v uplynulých pěti letech se udělala hodně správných věcí správným způsobem. Osobně mám pocit, že to, co se dnes tady probíralo, je relevantní pro všechny, kteří jsou zde dnes zúčastněni, kteří si našli čas na to, aby dnes přišli. Ale o tyto názory, informace bychom se měli podělit s širším publikem, protože jasně hovoří o tom, že jak NATO, tak EU překonali své institucionální bariéry, které jsme pozorovali ještě před deseti lety. A dospěli ke společnému chápání hrozeb, společnému chápání toho, co je třeba udělat, abychom tyto hrozby řešili. A to jak v Evropě, v euroatlantické oblasti, tak i jinde. V oblastech, které je třeba stabilizovat. Já bych tedy vyzval kolegy z parlamentního shromáždění na to, aby se zamysleli nad eh, způsoby a prostředky, k tomu, jak dokumentovat ty dnešní projevy, možná zvážit nějakou publikaci. Neboť ty koncepty, které zde dnes byly diskutovány a ty instituce si určitě zaslouží, aby byly sdíleny s širším publikem. My jako Ženevské centrum pro demokratickou kontrolu ozbrojených sil bychom dále rádi spolupracovali jak s, národní, tedy s Evropským parlamentem, tak i parlamentním schromážděním NATO. Všechny země, které jsou zde zastoupeny, jsou také členskými státy jsou také součástí platformy stejně smýšlejících států. Můžete nás najít na www.dikav.ch, to je tedy mezinárodní eh, organizace, která dělá v podstatě tři věci. Propaguje demokratický vhled na obranu a bezpečnost, včetně transparentního a zodpovědného řízení bezpečnostního odvětví, vede reflexní skupinu o takových věcech, jako je vnímání hrozeb, kybernetická bezpečnost, ženy, míra, bezpečnost a tak dále. A usiluje o spolupráci s regionálními a nadnárodními organizacemi, jako je Evropský parlament a NPA. Naše spolupráce s NPA je poměrně rozvinutá. Já osobně se netěším nejen na ten koktejl, ale těším se především na to zítřejší zasedání. Jsem velmi, jsem opravdu fascinován pokrokem, kterého bylo dosaženo v této oblasti, i když v ní pracuji už více než 25 let, tak musím říci, že jsem si nebyl toho tak vědom nikdy tolik jako teď. Takže Děkuji ještě jednou všem a těším se na zítra. Děkuji. Well, Mr. Fleury, uh, if something we should take away from... Pane Flory, jestli bychom něco tedy měli si vzít eh, od Švýcarska, od Ženevského centra pro demokratickou kontrolu ozbrojených sil, vy dokážete zachovat skvělou rovnováhu mezi globálními velmocemi. To bylo tedy na závěr jen jedna taková věc na závěr. A taková poznámka, já si myslím, že jasné, že technicky spolupráce na to EU může fungovat. Je to složité, vyžaduje to spoustu práce, ale také politickou vůli. Ale vyžaduje to také, aby členové na to, kteří nejsou členy EU, v EU věřili. A to zahrnuje i Spojené státy spolupráce bude fungovat, když si třeba USA a další státy budou myslet, že EU je důležitá. Máme dialog mezi evropskými a americkými politiky. Měli jsme jeden minulý týden ve Varšavě a pokračuje. A já si jen říkám, na jaké úrovni ten dialog probíhá mezi evropskými politiky a politiky z USA, protože já si myslím, že abychom dosáhli tohoto cíle, musíme přesvědčit americké politiky a americký lid, že nejen na to je důležité, ale EU je také důležité. To je předpoklad pro to, aby tato spolupráce probíhala. Já bych řekla, že ten dialog probíhá, on se vlastně nezastavil. A tato platforma je nejlepší příklad já nevím, jestli věří nebo nevěří v Evropu, ale mohou říci, že se vzájemně potřebujeme, že jsme spojenci, že spolupracujeme. Tento dialog, ty otázky, odpovědi, které jsme dnes měli, se týkaly v podstatě všech aspektů, které jsou pro nás důležité. Je to spíše námět k zamyšlení, ale také je to námět pro politiky abychom eh, věděli, kde máme jednat, kde zaostáváme a hledat řešení. To je tedy věc, která je pro politiku typická. Nikdy nemůžeme dosáhnout dokonalého stavu. Všem děkuji za to, že jste přišli sem do Evropského parlamentu. Myslím, že to svědčí o tom, jakou důležitost poslanci přikládají tomuto fóru. Dialog a parlamentní Demokracie, to je pro mě osobně velmi důležité. pokud je třeba nějaké věci řešit, tak eh, politici budou jednat rychleji, když bude slyšet eh, hlas eh, veřejnosti. Já mohu říci, že paní Geta Miller, než odešla, tak říkala, to byly ale těžké otázky těžké otázky, na které jsme dostali odpovědi. Já si myslím, že máme ještě prostor dále zlepšovat eh, naše vztahy. Díky Paulu Alimu tady máme první setkání tohoto druhu. To byl důležitý krok, takže já za to děkuji. Zítra navštívíme Centrum eh, vojenského plánování. Potkáme se v 9 hodin v lobby hotelu Renaissance, takže prosím, eh, buďte připraveni a budeme o tom dále teď diskutovat i tady na recepci. Je to eh, v přízemí, koná se to pod záštitou pana Paskua a potažmo tedy předsedy Tajányho. Všichni jste vítáni. Děkuji za tuto zajímavou eh, debatu. Je důležité pořád zachovávat rovnováhu, stejně jako švýceři. Takže děkuji všem.